So, meine... Takže Vážené dámy, vážení kolegové, prosím, abyste se pomalu uklidnili. Už jsme přetáhli o sedm minut než začátek a myslím si, že tady máme kritické množství členů. Dovolte, abych vás krátce informoval o výsledcích zasedání koordinátorů. Eh, předpokládám, že s tím budete srozuměni, pakliže neuslyším žádné námitky. Pak jsme jmenovali následující zpravodaje, po případě navrhujeme vám je, u zprávy o lepší legislativě do Kökerin, u zprávy z vlastní iniciativy o implementaci evropského práva paní kolegy Lichtenbergerovou, eh, imunita kolegy de magistris kolega Rabkaj, Eh, návrhu k smluvnímu právu, eh, který má být schválen tento týden komisí, se chceme pokoupit za konferenci předsedů, prosadit koordinátory, to znamená, abych to mohl dělat já a kolegyně Volis, která se tímto tématem již celá léta intenzivně zaobírala. Eh, při, u koordinátoru to nemůžeme rozhodnout sami, je vždycky zapotřebí schválení konference prezidentů, ale budeme se o to snažit každopádně. Potom tady máme u zpráv celou řadu otázek otevřenou. Jasné je, kolega Cjevka a zbytek ještě podlehá vyjednávání mezi politickými skupinami, protože tady existuje celá řada návrhu, protože jsem neslyšel z vašich řad žádné námitky, považuji tento návrh za schválení a zpravodajové jsou tímto způsobem jmenováni. A teď se dostáváme ke společné rozpravě o třech zprávách, kde se jedná o zprávě Galo, potom se jedná o zelenou knihu o online distribuci audiovizuálních děl a jedná se o zprávu kolego Masipa o ochranných známkách. A navrhl bych, abychom začali s paní kolegy Galo, aby nám krátce představila svůj dokument. Prosím, paní zpravodajko, máte slavo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Eh, já bych vás informovala o práci naší pracovní skupiny, eh, která se zaobírala autorským právem a sešla se vlastně poprvé už před dvěma lety a celé dva roky koordinovala tuto práci. Ráda bych potrhla, že tato skupina pracovní umožnila sloučit nejru, názory nejrůznějších uh, politických skupin, které se scházely a diskutovaly o otázce, která je politicky nesmírně choulostivá. Eh, měli jsme také půl expertů a sešli jsme se se zástupci mm, eh, asociací, pardon, Združení spotřebitelů a také eh, respektivních zástupců sektoru, kterých se to týká. Uvědomovali jsme si nejrůznější postoje, stanoviska a někdy politické postoje, které hrály svou roli. Již jsem měla příležitost představit dva pracovní dokumenty. Jeden pracovní dokument týkající se digitalizace knih, z 18. března 2010 a pracovní dokument týkající se územní příslušnosti a odměňování a kolektivní zprávu autorských děl z 15, a to bylo 15. Pro, 15. září 2010. Dnes vám tedy představuji vlastně třetí a poslední pracovní dokument, který jsme připravili, který se týká autorských práv v sektoru hudby a audiovizuálních děl. Ale než začnu, ráda bych nejprve velice upřímně poděkovala našemu sekretariátu za vynikající práci, kterou za ty dva roky vykonal. Také mi dovolte, abych poděkovala všem členům za jejich profesionální přístup, a také za jejich trpělivost, protože musím říci, že v této pracovní skupině eh, jsme dokonce slyšeli otázky takřka metafyzické, týkající se toho, co je to vlastně umělec, kdo může vlastně hovořit ve jménu umělců a tak dále. To znamená, eh, že to skutečně byla veliká zásluha díky týmu sekretariátu, který nás podpořil. A ještě jednou dovolte, abych jim poděkovala. Eh, opravili, redigovali jsme pracovní dokument nad tématem, které, jak už jsem řekla, politicky je velice senzitivní, protože se jedná o autorská práva v oblasti hudby a audiovizuálních děl. Dnes můžeme konstatovat, že došlo k velkému rozvoji trhu, eh, který dává k dispozici spotřebitelům stále více nabídky legální eh, s kulturním obsahem, například iTunes Eh, protože eh, iTunes se nachází ve všech členských státech Evropské unie Deezer, což je francouzská společnost pro eh, streaming hudby, ale ty se budou také rozšiřovat do Mnichova příští rok a podle posledních údajů, které publikoval Národní syndikát SNEP pro kine, národní kinematografii, digitální forma hudebních děl se zvýšila v prvním semestru 2011 a z 23% ve Francii, což eh, dává Francii na první místo, a 21, o 21% ve Velké Británii, 19% v Německu a zvýšení o 15% ve Španělsku, i když tato země byla tolik dotčena, jak to všichni víme, nelegálním stahováním. Když se podíváme na kino Time Warner, bude, oznámí novou službu, která se bude jmenovat Ultraviole a která umožní skladovat filmy prostřednictvím cloud computingu a umožní zpřístupnění, zpřístupnění těchto děl kdykoliv a v jakékoliv formě. Musím říci, že tady dochází skutečně k hlubokým změnám a není to tedy tak rychle, jak bychom si to možná přáli, ale každopádně je to změna, která již má své konkrétní dopady a která mění naprosto způsob naší spotřeby. To je nesmírně důležité. Myslím si, že tady skutečně došlo k uvědomění si této skutečnosti a já bych si přála, aby při veškerých změnách, ke kterým došlo za poslední dva roky, jsme vypracovali a jsme došli k výhodě evropských operatérů, eh, protože v současné době tady jsme konfrontováni s rizikem, že Evropané mají eh, skutečně veliké procento spotřebitelů americké nabídky a toto by se mělo změnit. Co se týče pracovního dokumentu, který jsme připravili, dám vám závěry, pár bodíků a jeden z těch prvních bodů závěru je, že autorská práva nejsou obsolentní v digitálním prostředí autorská práva nejsou spochybněna tím, že se užívá stále více internet. Jaké jsou modifikaci, které je třeba realizovat? Domnívám se, a všichni to vlastně víme, že potřebujeme reformu kolektivní zprávy autorských děl, pro lepší transparentnost a lepší zprávu věcí veřejných a především pro zajištění odměňování umělců a konečně, jak to také víme, pro usnadnění práva na licenci multiteritoriální a v množství repertoáru. Očekáváme netrpělivě návrh komise směrnic, návrh směrnice týkající se řízení kolektivní zprávy autorských děl a uvědomujeme si, že pakliže sektor hudby, pakliže je sektor hudby fragmentalizován, byl to vlastně jeden z důsledků doporučení komise z roku 2007, takže toto je skutečně nesmírně nezbytné dát, uvést to na správnou míru, abychom umožnili takovou databázi, eh, která umožní určitý nástroj pro transparentnost a také právní jistotu týkající se licenčních práv. Druhý bod eh, na kterém se snad můžeme shodnout, je, že neexistuje žádný operátor, poskytovatel, který nemůže poskytovat žádnou službu, pakliže nebude účinně chránit vlastně duševní práva na internetu. Španělský trh, když se podíváme na oblast hudby, byl příkladem. Čili je třeba podívat se znova na směrnici z roku 2004, protože je třeba zabezpečit respektování údajů osobní a osobních údajů pro občany. Um, doufám, že toto si uvědomují všichni. A nakonec tady máme určitou úvahu týkající se směrnice z roku 2001, zejména o čem jsme diskutovali, byly výjimky, se kterými se počítá a které jsou dobrovolné, fakultativní. Domnívám se, že kontext hospodářské krize eh, by nám měl naopak dát větší odvahu pro to, abychom postupovali rychle. Já osobně jsem velice netrpělivá a chtěla bych ještě jednou zdůraznit, že tady nemáme nekompatibilitu mezi ekonomií internetu na jedné straně a ochranou autorských práv na straně druhé. Je prostě třeba, abychom přemýšleli, abychom zvažovali, abychom vyvinuli příslušné dispozice a sice rychle. A chtěla jsem vám poděkovat za vaši pozornost. Vielen herzlichen Dank, Frau Děkuji kolegyně Galo. Tak já navrhuji, abychom pokračovali u zpravodajů. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Velice mě těší, že jsem odpovědný za tuto zprávu týkající se monitorovacího střediska, protože to jistě je nesmírně důležité v naší rozpravě o ochranných právech v Evropském parlamentu. E, tato zpráva má za cíl e, chránit autorská práva. E, monitorovací středisko vlastně by mělo analyzovat veškerá sdělení týkající se údajů, která by, které by měly být srovnatelné. Tady v Bruselu bychom měli určovat politiku, kterou považujeme za nejúčinnější proto, abychom skutečně podpořili znalostní a inovativní společnost. Eh, několik pozměňovacích návrhů přišlo z výboru pro kulturu a ti se snaží eh, eh, obnovit zase debatu o rozmnožování děl. Neměli bychom to tady vytahovat. Já si myslím, že cílem monitorovacího střediska je, aby se zaobíralo analýzou dat, o kterých máme diskutovat týkající se údajů ochrany duševního vlastnictví. E, moje zpráva se bude zaobírat zejména spravedlivou reprezent, e, spravedlivým zastoupením všech autorů, e, které boj, kteří bojují proti inflaci duševního vlastnictví. A hovoříme tady nejenom o ekonomických údajech, nejenom o speciálních umělcích, hovoříme tady také o autorech, kteří jsou skutečně tvůrci specifických obsahů. A Eh, bez duševního vlastnictví nemá cenu tuto oblast dále rozvíjet. A proto bych si velice přál, aby se kontrolovala skutečně spravedlivá, aby se kontrolovalo spravedlivé zastoupení těchto všech druhů autorů v této observatoři a ti nám, a observatoř, to monitorovací středisko bude zasílat informace nám. To je vše, děkuji mnohokrát. Děkuji vám, pane kolego pane kolego Masipu. A nyní paní kolegyně Geringer. Prosím. Budeme hovořit k vaší zprávě a potom můžeme zahájit společnou rozpravu. Děkuji, pane předsedo. Jsem velmi ráda, že jsme dnes tedy eh, schopni eh, hovořit také o zprávě o osiřelých dílech před dvěma týdny jsme eh, se k této zprávě nedostali. Jsem velmi ráda, že zpravodaj a stínoví zpravodajové se eh, dohodli, že se neformálně sejdou a podařilo se nám tedy vyměnit si názory. To mi umožnilo odeslat tu zprávu k překladu a vy byste tu zprávu tedy měli mít eh, k dispozici. Chtěla bych poděkovat eh, sekretariátu. Ehm, jsem velmi ráda, že překladatelé stihli text přeložit eh, tak, abychom ho měli k dispozici ve všech jazykových verzích. Domnívám se, že to je velmi důležitý krok směrem k harmonizaci sektoru autorských práv Domnívám se, že návrh Evropského, Evropské komise je tedy nejen důležitým dokumentem, ale že je to navíc dokument, který nám umožní, abychom se eh, věnovali také dalším aspektům, které se budou na společném trhu harmonizovat. Nicméně dovolte pár poznámek k tomuto eh, textu. Eh, ten dokument eh, se vztahuje na všechny archivy, nejen pouze, eh, tedy archivy veřejné a vědecké, ale také archivy a sbírky, které jsou k dispozici všem zájemcům, to znamená veřejně přístupné archivy. Například v Polsku je to opravdu velmi důležité rozlišení v Polsku je veřejný archív něco jiného než knihovna, do které je veřejný přístup. A z tohoto důvodu bych tedy uvítala harmonizaci a je důležité, aby se tato směrnice vztahovala tedy na všechny tyto sbírky, také na sbírky, které mají k dispozici vysílací společnosti, jak veřejné, tak soukromé zkrátka na všechny, kteří mají eh, nějakou sbírku či archiv osiřelých děl. My jsme otázku osiřelých děl v minulosti analyzovali a než jsme tu zprávu zpracovali, tak jsme jsme již eh, velmi dobře s tou situací byli seznámeni a já bych eh, tedy chtěla navrhnout některé změny této směrnice. Myslím, že si to tedy zaslouží obecnou, obecné vysvětlení. Někteří lidé se domnívají, že osiřelá díla eh, nejsou důležitá, ale v řadě případů se jedná o sbírky, které představují až třeba 50 eh, některých eh, sbírek. A pokud tyto sbírky zpřístupníme, eh, a tím myslím tedy především digitalizaci a jejich zpřístupnění přes internet, tak tím velmi významně přispějeme k možnosti jak si zpřístupnit toto obrovské množství materiálu širší veřejnosti. A proč tedy chci navrhovat některé změny? Proč například eh, navrhuji určité podmínky, například pokud jde o teritorium, některých členských států. Tam, kde jde o, když tedy hovoříme o autorských eh, právech a říkáme, že ta díla budou eh, chráněna po 70 eh, let od vytvoření, nezmíme zapomínat na to, že v minulosti jsme se nemuseli zabývat členskými státy. Je tedy nutné, abychom spíše hovořili o území členského státu. Domnívám se, že to je eh, významný rozdíl. Například v Polsku my máme velmi tedy velké sbírky v Slesku. Eh, v tuto chvíli je to jakýsi územní celek státu, ale tyto, tato díla eh, byla často vydána například v jiném státě, řekněme v Německu. A je proto tedy důležité, abychom nehovořili o tom státě, ale o území. Eh, je také potřeba sladit terminologii, když se například hovoří o autorech, tak eh, my navrhujeme, aby se hovořilo o držitelích autorských práv. To je, myslím, srozumitelnější a jednotnější termín. Pozměňovací návrh číslo 3, ten se týká pouze polského e, znění. E, Máme tady, eh, tam je jen tedy špatný odkaz na číslo směrnice, hovoří se tu o směrnici 2011 lomeno 29, správně by mělo být 2001 lomeno 29. Eh, dále výraz eh, veřejný v, či veřejnoprávní ve spojení vysílací organizace. Jsou i jiné vysílací organizace, které mají sbírky osiřelých děl a já nevidím důvod, proč by se ty podmínky stanovené ve směrnici neměly vztahovat také na eh, neveřejnoprávní vysílací organizace. Eh, některá osiřelá díla eh, nebudou osiřelými díly v budoucnosti. Návrh komise předpokládá, ehm, pardon, návrh komise předpokládá, že žádná další osiřelá díla v budoucnosti nevzniknou. To mi nepřipadá správné, takže se domnívám, že by to neměl být, neměla být stanovená lhuta na vytvoření těch děl. Vždy může dojít k tomu, že nebude možné zjistit eh, autora eh, daného díla. Pokud jde o přílohu eh, Eh, přílohu eh, autorů, tak to bych tam tedy ponechala, ale nechci, aby tam byla stanovena lhuta jak se mm, nějaký časový předěl, do kterého se hovoří o osiřelých dílech a od kterého už se o osiřelých dílech nehovoří. Mělo by to být eh, časově otevřené ustanovení. Pozměňovací návrh číslo 8, kde se hovoří o pečlivém hledání. V návrhu se hovoří a nebo jiné organizace. Já bych eh, to uvítala formulaci nebo jiné pověřené organizace. Tak, aby to nebyly nějaké nevládní organizace, které by tedy eh, chtěly v dobré víře vyhledávat autora. Dále tu, tu odkazuji na směrnici 2001 lomeno 2009, pokud jde o přístup k osiřelým díl, dílům. V pozměňovacím návrhu číslo 12 se říká, Velmi jasně se zde říká, že digitalizace souvisí s ochranou a zachováním děl ve sbírkách. Já bych chtěla, aby se ta směrnice eh, rozšířila eh, ve smyslu směrnice 2001-29, kde se také hovoří o sdělování jak v rámci té komunikace, tak směrem k uživatelům. Proto by tu podle mého názoru tedy měl být eh, odkaz na směrnici, která umožňuje širší výklad. Pozměňovací návrh číslo 15 eh, Některé členské státy již otázku o seřelý děl řešily, především tedy skandinávské státy, které využívají ehm, široce rozšířeně platné kolektivní licence. Oni tedy mají potřebu, že, ehm, pocit, že ten systém funguje dobře a že není potřeba ho nějak změnit. A my bychom tedy navrhovali, aby ehm, státy, které nemají eh, žádný systém pro zprávu tedy osiřelých děl, tak by zkrátka eh, neměli být, či kteří už mají nějaký systém, tak by neměli být nuceni, aby přistupovali na ten náš systém. Samozřejmě lze si představit situaci, kde nějaká knihovna či nějaký archiv. jak si nejsou v situaci, kdyby mohli provést eh, to dohledání autora a rádi by například využili služby nějakého eh, kolektivního eh, nějaké služby kolektivního vyhledávání. A proto v pozměňovacím návrhu číslo 15 navrhujeme vypuštění Ehm, výrazu stávající. Já bych si přála, aby členské státy měly možnost eh, tuto směrnici provádět eh, svobodně. To znamená, aby to ustanovení bylo Eh, trochu volněji formulováno. Dále bychom rádi dořešili otázku umístění institucí, které eh, tato díla zpřístupňují. Eh, ty instituce by tedy měly mít sídlo v členském státě. Je z různých eh, důvodů tedy mm, důležité to, aby se tato směrnice eh, vztahovala na Evropskou unii s tím, že eh, sídlo té instituce by mělo být v členském státě. To je pozměňovací návrh číslo 17. Komise navrhovala, aby směrnice se vztahovala také na tištěná díla, to znamená na díla, která byla již zveřejněna. Ale nehovoří se to vůbec o například kresbách, e, obrázcích, e, ilustracích, e, které se v těchto tištěných dílech objevují. Všechna tato díla, která jsou nějakým způsobem vložena v eh, těchto písemných dílech, eh, by také měla spadat do působnosti směrnice. Zpřístupnění těchto děl, například formou nějaké eh, výstavy, řekněme, že knihovna nebo archív veřejná knihovna či veřejný archív zorganizují výstavu fotografií a zde není jisté, zda ty fotografie byly v minulosti zveřejněny. A při té výstavě by se samozřejmě eh, prezentovaly veřejně. Takže některá díla, která vlastně se v tuto chvíli nějak veřejně neprezentují, by také mohla být eh, eh, zveřejněna eh, v digitální formě. Pak to máme díla audiovizuální, například kinematografická. Komise navrhuje, aby audio či zvukové nahrávky, aby se řešily zvlášť. A já se ptám, proč tedy řešíme vizuální díla, ale ne díla um, zvuková, audiopodobě. Já tedy navrhuji, abychom sem zahrnuli jak díla audiovizuální, tak díla zvuková. Návrh například hovoří o tom, že knihovny by mohly zpřístupnit knihy či další tištěná díla, ale knihovny eh, mají také sbírky audioděl a nemůžeme tedy předpokládat, že pokud budeme hovořit o knihovně, takže knihovna by neměla prostředky možnosti toho, jak zpřístupnit eh, díla eh, zvuková. Eh, chtěla bych tedy, aby všechny instituce a všechny typy děl spadaly do působnosti této směrnice. A v souladu tedy eh, s touto argumentací jsme předložili pozměňovací návrhy tak, aby celý ten text eh, byl trošku koherentnější. Dále díla kinematografická a zvuková. Zde chci připomenout, že sem spadají i další typy děl. Například film, ve kterém eh, se na obraze objeví eh, nějaké tiskoviny či písemnosti. Například se v obraze objeví eh, nějaké obrazy či kresby, které jsou zakomponovány do toho kinematografického díla. a je důležité, aby eh, díla, která jsou tímto způsobem zakomponována do díla kinematografického, také byly eh, zahrnuty do této směrnice. To řešíme v pozměňovacím návrhu číslo 21, kde konkrétně tedy hovoříme o kinematografických dílech a eh, jejich interpretaci. Dále máme poloosřelá díla, řekněme, to jsou tedy díla, kde eh, je několik autorů, jeden z nich je eh, neznámý a takové dílo již není považováno za dílo osyřelé. My navrhujeme, aby v takovém případu eh, toto dílo bylo považováno také za dílo osiřela, aby bylo zpřístupněné. Máme tu z jednoho známého autora, či dva známé autory, na které se vztahují autorská práva, ale pokud jde o ty další autory, Eh, nařízení, na ty by se mělo tedy vztahovat nařízení o osiřelých dílech. Máme nařízení o autorských právech a osiřelých dílech a díky těmto dvěma právním úpravám eh, by tedy mělo být možné nějakým způsobem to dílo zpřístupnit. To je tedy ta podstata mého návrhu. Dále jsem se zabývala otázkou, kdy osiřelé dílo přestává být osiřelým dílem, především tedy eh, v případech, eh, kdy se tedy zjistí, kdo je autorem. Pokud jde o záruky Eh, poskytované institucím, která tato díla zpřístupňují. Zde žádáme tedy, aby členské státy těmto institucím nabídly záruky, které jim umožní osiřelá díla digitalizovat a vnitrostátní předpisy by měly zaručit tuto právní jistotu. Knihovny a archivy se nemohou nacházet v situaci, eh, kdy panuje nejistota, že se někdy v budoucnu dostanou do situace, kdy tedy budou napadeni, protože se zjistil autor a eh, oni tedy budou napadeni z porušování práv. Právní jistota znamená, že by měla existovat příslušná vnitrostátní legislativa, která umožní důsledné vyhledávání v dobré víře institucemi, které jsou uvedeny v příloze. A pokud jde o instituce v příloze, tento seznam by také neměl být vyčerpávající. Pokud se v budoucnosti zřídí nějaké další instituce, Pokud se tedy eh, pokud se iniciativa ERO například bude tedy vztahovat na, na eh, celou EU, tak eh, aby toto bylo ošetřeno. Pokud jde o články 6 a 7, ustanovení článku 7 se týká toho, jak nakládat s osiřelým dílem. Máme tedy databázy osiřelých eh, děl a to se domnívám, že by se nemělo řešit v článku 7, který je zaměřen na komerční využití či jiné využití osiřelých děl. Tato otázka by se měla řešit v článku 6, protože článek 6 eh, se týká jiných užití Digitalizované osiřelé dílo by mělo být považováno tedy za osiřelé díle napříč celou EU a mělo by být e, přístupné po celé EU. To je konec konců e, smysl celé té směrnice. Myslím, že jsem tedy zde uvedla eh, všechna kritéria pro ty, kdo chtějí používat eh, osiřelá díla podle článku 6 a potom článku 7, kde se tady hovoří o komerčním využití osiřelých děl, eh, především tedy komerčním využití ze strany organizací uvedených v článku 1, což jsou tedy vysílací organizace, knihovny, archívy a podobně ale nikoliv eh, sponzory či komerčními podniky, které například eh, sponzorují eh, digitalizaci. Řekněme, že muzeum si pro svou vlastní potřebu chce tedy použít osiřelé dílo, A to by bylo možné podle článku 7. Výbor pro kulturu chtěl eh, vypustit článek 7, protože se domnívají, že nějaká velká firma, například výrobce ponožek, by mohl chtít eh, použít nějaké mm, obrázky, které jsou součástí té sbírky. To znamená, že by se jednalo o případ eh, organizace, která není uvedena v článku 1. Na samém začátku směrnice Evropská komise vytváří eh, prostor pro, soukromo, eh, pro veřejno-soukromá mm, partnerství, ale v tom normativním, té normativní části textu se o tom již nehovoří. Proto předkládáme pozměňovací návrh, který konkrétně e, stanoví, že tyto instituce mohou pro účely zpřístupnění e, děl e, ve veřejném zájmu uzavírat Eh, či najímat dodavatele a specificky uzavírat veřejnoprávní partnerství, což znamená, že knihovny či muzea by například eh, mohly uzavřít eh, smlouvu s nějakým dodavatelem na vytvoření fondu pro digitalizaci. Pokud jde o závěrečná ustanovení této směrnice, zde navrhuji vypuštění výrazu fonogramy. Eh, my jsme všechna tato díla zahrnuli pod díla audiovizuální a v příloze, kde se hovoří o povinných kopiích, tak bychom spíše hovořili tedy o katalozi, katalozích eh, oprávněných vkladů. Jakmile tedy eh, budeme mít tato osiřelá díla eh, k dispozici, budeme je moci zpřístupnit a já se těším na podrobnou diskusi k celému tomuto textu. Chci poděkovat stínovým zpravodajům za spolupráci a dovolila bych si navrhnout, pokud budete souhlasit, že lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů bude 21. října, čímž budeme mít Eh, poměrně dost času, v podstatě dva týdny, včetně toho Tyrkisového týdne. Proč? tím získáme trochu více času na tom, abychom eh, se mohli dohodnout na kompromisních eh, návrzích ve chvíli tedy, kdy budeme mít k dispozici všechny pozměňovací návrhy. Proto bych chtěla poprosit, abychom lhutu pro předkládání pozměňovacích návrhů měli na 21.10., čímž budeme mít dost času na to, abychom vyjednali kompromisy. Eh, děkuji a těším se na diskusi. Děkuji, abych to technicky uzavřel. Ten 10. 12 hodin je v pořádku, nebo ne? Paní Lichtenberger se hlásí, prosím. Já se domnívám, že je to extrémně krátká lhuta. Kdyby existovala možnost ji trochu prodloužit, bylo by to podle mého názoru dobré, protože tato lhuta je příliš krátká. Kdyby to nešlo, tak dejme tomu, ale já bych si přála, abychom měli trochu více manévrovacího prostoru. Sekretariat říká, že to jinak ale nejde. Takže 21.10. dnes je 11. tak to máme 10 dní. Já myslím, že to je času hodně. Tak, paní Frölinger ještě k otevřenému bodu a potom přistoupíme k rozpravě. Prosím. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo, a dobrý den eh, všem eh, členům tohoto výboru. Pane předsedo, nejsem si jistá, jestli chcete, abychom komentovali také zprávu předkládanou eh, paní Galo, nebo také zda máme reagovat na dva návrhy těch dvou zpráv. Ano, my máme společnou rozpravu a vy byste měla pohovořit k té zelené knize, a potom navrhuji rozpravu, protože mám celý dlouhý seznam řečníků a já bych nejprve vyzval zpravodaje. A zde máme také komisi, která to má prezentovat, takže prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Eh, zelená kniha k eh, online distribuci audiovizuálních děl velmi úzce souvisí s tím druhým tématem, o kterém tu dnes hovoříte a především tedy e, souvisí s tím diskusijním materiálem, který představila e, pracovní skupina paní Galo. Zelená kniha o online distribuci audiovizuálních děl bere v potaz, že audiovizuální trh v Evropské unii ještě není plně zralý. V, z hospodářského hlediska je tu obrovský potenciál, ale tento potenciál se plně nerealizuje. V EU máme v tuto chvíli, či nemáme v tuto chvíli žádné některé služby, eh, které existují ve Spojených státech, například eh, Netflix. Sektor audiovizuální má obrovský potenciál nejen tedy z hlediska hospodářského růstu, ale je také velice důležitý z hlediska kulturní rozmanitosti v Evropské unii. Z tohoto hlediska velmi úzce eh, souvisí s návrhem o osiřelých dílech, kde se právě snažíme Eh, zohlednit to kulturní dědictví Evropy, jak paní zpravodajka správně zdůraznila. V té zelené knize si klademe otázku, jaké jsou hlavní důvody protože trh v audiovizuálních dílech zaostává za jinými trhy, především za trhem ve Spojených státech. Ty důvody jsou eh, velmi různé. Jeden z těch důvodů je pochopitelně to, že v Evropě je mnohem vyšší jazyková a kulturní rozmanitost. To eh, je samozřejmě, nás velmi tady obohacuje a je to hm, požehnáním, ale na druhou stranu to v tom sektoru audio, audiovizuálních děl eh, trochu stěžuje vytváření celoevropských smluv celoevropských pardon, eh, služeb. Ale eh, jsou tu také další důvody, které souvisí například se systémem autorských práv v Evropě. Jak paní Galo správně řekla, digitální trh eh, nijak nespochybňuje autorské právo. Autorské právo je zcela v souladu s digitálním trhem a v souladu s vývojem nových technologií a nových obchodních modelů. Ale autorské právo se někdy využívá a také poskytuje jako licence. My jsme se snažili právě zabývat to otázkou eh, poskytování licencí nejen v oblasti hudby, což bude jedno z hlavních eh, témat o nadcházejícího návrhu o správě kolektiv, kolektivní správě práv, ale e, také se to týká e, audiovizuálních děl. Kromě audiovizuálního trhu e, máme taky trh například pro služby video na požádání, což jsou tedy novější trendy, ale také tradiční služby, například opakování již vysílaných programů, vysílání se spožděním a tak dále. E, všechny tyto trhy využívají jiné typy licencování, jiné obchodní modely a my se tedy musíme zamyslet nad otázkou, co je potřeba udělat proto, aby se tento trh rozvíjel přes hranice a abychom eh, umožnili mm, přeshraniční poskytování licencí. V tomto kontextu jsme se také pokusili velmi podrobně analyzovat eh, nedávné rozhodnutí Evropského soudního dvora eh, ve věci Premier League, který se týká územních omezení pro Eh, opakované vysílání eh, fotbalových zápasů, které na které se tedy jaksi nevztahuje to tradiční autorské právo, ale jaksi se to, eh, je, je to podobná situace. Takže my jsme i tento, toto rozhodnutí museli velmi podrobně analyzovat. Dále jsme se také zabývali odměňováním za živá vystoupení a vystoupení Eh, za vystoupení výkonných eh, umělců stejně jak na internetu, také eh, v reálu je třeba zajistit vhodné odměňování výkonných umělců. A je eh, možné, že budeme tedy muset vyvinout trošku větší úsilí, abychom toto zajistili. A konečně se zabýváme možností, jak eh, zajistit lepší přístup k audiovizuálním dílům pro osoby s eh, audiovizuálním postižením. Ve všech těchto věcech jsme tedy položili velké množství otázek. Je to téma, které je opravdu velmi komplikované. My nemáme nijak stanovenou linii. E, ta konzultace, kterou chceme vést, je opravdu velmi otevřená. E, konzultace povedeme až do 18. listopadu a samozřejmě bychom velmi uvítali, kdybychom měli také vstup výboru Jury. Dovolte, abych připomněla, že v kontextu našich předchozích konzultací k revizi, ehm, tedy provádění a revizi eh, směrnice o provádění eh, práv duševního vlastnictví, o prosazování práv duševního vlastnictví, tak váš výbor předložil několik velmi důležitých eh, návrhů a připomínek a my se domníváme, že byste podobně mohli přispět také ke konzultacím k této zelené knize. Děkuji. Děkuji vám, takže se dostáváme k rozpravě. Nyní má slovo pan kolega Engström. Thank you. Um, well. Děkuji. Eh, já zaznělo tu poměrně hodně věcí, poměrně eh, hodně věcí, na které můžeme eh, zareagovat. My jsme s paní Galo měli pracovní skupinu pro autorské právo. Bylo to opravdu velmi zajímavé a já jsem se hodně toho naučil o autorském právu. Já jsem eh, v zásadě spokojený s tou zprávou, která z toho vznikla. Trošku souhla- nesouhlasím tedy s některými věcmi, které paní Galo eh, řekla, či spíš mm, reformulo, nějak bych je eh, přeformuloval. Samozřejmě, že chceme zachovat autorské právo pro komerční účely, ale zároveň všichni se shodneme, že je potřeba autorské právo nějakým způsobem modifikovat tak, aby bylo jaksi kompatibilní s internetem. Bez ohledu na to, eh, jak to tady vnímáme, musíme zkrátka, jsou to ta fakta, že technologie se vyvíjí, a autorské právo je trošku ehm, rigidnější a my zkrátka neuděláme nic s tím, že děti ehm, či mladí lidé si prostě budou z internetu něco eh, stahovat. Tomu nějak nezabráníme. Je třeba eh, jak si pohybovat se v této realitě, vycházet z toho, co nemůžeme změnit souhlasím s tím, že autorské právo samozřejmě má své místo i v internetovém prostředí, ale domnívám se, že je potřeba spíše pozměnit tedy to autorské právo. Jedna věc, kterou jsme se, jsem se tedy v této pracovní skupině eh, naučil, je, že územní je velkým problém. Pokud jde o eh, nějaké legální sdílení souboru, tak tam problém není. Ale celá řada těch eh, legálních eh, služeb, jak si spolu soutěží a je tam problém tedy s právními systémy, například eh, Spotify. My jsme eh, navštívili tuto skupinu, oni nám řekli, že existují v sedmi, ze 27 členských států, velmi rádi poskytovali služby v celé Evropě, ale v podstatě to nejde, protože v každém státě se musí znovu vyjednat eh, teda práva, což znamená že tedy se jedná o obrovský počet vyjednávání v celé řadě jazyků a tak dále. Eh, pokud v některém státě existuje několik organizací, stačí, aby jedna z nich řekla, eh, že ne a celá ta dohoda vlastně eh, neprojde. Takže je to zkrátka velice důležité poskytovat celoevropskou službu. Já osobně bych velmi vítal reformu, která by Eh, řešila eh, jak si toto, toto územní eh, rozčlenění, které tyto územní překážky. Souhlasím s paní Galo, pokud jde o kolektivní zprávu práv. Je to opravdu nutné tak, aby to byla transparentnost, statistické údaje, by byly, myslím, velmi zajímavé i pro umělce. I oni potřebují informace, v, které jsou dostatečně detailní a které v tuto chvíli nemají k dispozici. Potřebujeme větší transparentnost eh, celé té ekonomiky. Každých šest měsíců eh, Každých šest měsíců eh, se v nějakém státě objeví nějaký skandal, eh, pokud jde tedy o eh, sbírané informace. Myslím, že komise by se na to měla zaměřit. Pak ta další zpráva. Pokud jde o tu observatoř, o to středisko, o duševním vlastnictví. Bohužel, pokud jde o toto středisko, tak já zde jak si eh, nevidím, že by to mělo jiný důvod, než že by to byla jakási propaganda pro eh, držitele těchto práv, aby jak si zdržovali reformy v Evropě. Hovořilo se tu o studii TERA, kterou provedla komise Eh, všichni mm, akademici, kteří toto studii analyzovali, eh, jak si eh, došli k názoru, že ta metodika není správná. Pokud si lidé něco Eh, stáhnou, jak si za to eh, neutratí, eh, nezaplatí za, to, za tu věc v obchodě, tak se jak si v té studii předpokládá, že ty peníze jak si jen tak někde zmizí z obyho. To je zkrátka naprosto nepřijatelný předpoklad. Žádná z těch akademických studií, které mm, jsou tedy velmi zajímavé, toto nepodporuje. My jsme to měli profesory z celé řady univerzit, které tedy navštívili naši pracovní skupinu pod vedením paní Galo. E, všichni tito akademici měli velmi zajímavé příspěvky a nic z toho se vlastně v té studii vůbec neodrazilo. Nevidíme to v práci toho střediska, takže já nejsem přesvědčený o o významu tohoto střediska. A potom tedy osiřelá díla je velmi mm, dobře, že komise konečně připravila návrh pro osiřelá díla. Je to velmi důležité z hlediska kulturního existuje eh, tolik děl, která eh, jsou v nějakých eh, uzavřených sbírkách, nejsou k dispozici. Nicméně, kdyby je tu například i to, je tu i celá řada věcí, které by mohly být komerčně zajímavé mohly by přispět k oživení evropské ekonomiky. My máme tuto obrovskou výhodu kulturní rozmanitosti, ale obrovská část této rozmanitosti je v nějakých uzavřených sbírkách. Je tu celá řada evropských společností, které by na tomto chtěly stavět a nemohou. Návrh, který předložila komisa, komise, je podle našeho názoru, podle mého názoru tedy téměř nepoužitelný. Pokud se hm, hovoří tedy o osiřelých dílech, jde to často o eh, jaksi ty složité podrobnosti. Řekněme, že komise, nebo například komise navrhuje, že určitý eh, nositel eh, práv jaksi je známý, jeden z těch eh, autorů je známý, což znamená, že už to nespadá mezi osiřelá díla všechna díla eh, veřejných vysílacích organizací by automaticky eh, vypadla z působnosti. Pokud eh, veřejnoprávní vysílací organizace vyrobí nějaký program, tak ta organizace je automaticky jedním z nositelů práv, ale kromě toho je tu tady dalších 50 lidí, kteří se na tom podíleli. A návrh komise by v tomto, v tomto smyslu vlastně šel proti eh, tomu zamýšlenému záměru. My jsme zatím tedy neměli ještě čas podrobně prostudovat eh, pozměňovací eh, návrhy paní kolegyně, paní Geringerové. Takže je dobře tedy, že před sebou máme nějaký návrh, ale my zatím nejsme přesvědčeni, že by to fungovalo. jak paní Geringerová zdůraznila, je to naprosto zásadní. Ta právní jistota, ta směrnice musí zajistit právní eh, jistotu a pokud ji nezajistí, tak to znamená, že ta směrnice zkrátka k ničemu nebude. Dnes už je možné používat osiřelá děla um, ilegálně, ale zkrátka to není ta právní jistota. jediná věc, kterou tedy právní úprava v tomto směru dodá, bude právě ta právní jistota. Je to celá řada i dobrých aspektů toho návrhu komise, například eh, to mm, důsledné vyhledávání eh, a vzájemné důsledné vyhledávání, to si myslím, že je velmi dobrý princip. Je důležité pro to vyhledávání, aby Eh, to byl princip, který bude funkční. Pokud to bude příliš složité, tak eh, to k ničemu nebude. Je potřeba, aby to byl postup, který bude prakticky proveditelný, tak aby každý, kdo bude chtít použít osiřelé dílo, jak se byl schopen eh, toto důsledné vyhledání provést Například eh, výrobci dokumentárních filmů často spoléhají eh, na eh, nějaké archivní materiály, jakožto komerční výrobce se jim to teď neumožňuje, to je také problematické. Knihovny a další instituce. To jsou jistě eh, výborné instituce, ale zpravidla nejsou příliš movité, takže v zásadě nemají eh, prostředky na to, aby mohly provádět digitalizaci v velkém měřítku. My doufáme, že tato směrnice Ehm, pokud tady čekáte, že tato, ehm, tato ehm, směrnice jak si Pokud čekáte tedy, že tato směrnice naplní projekt Europeana, tak to asi budete zklamáni. Bylo by vynikající, kdybychom tady mohli eh, opravdu využít této iniciativy a opravdu něco vyřešit. A myslím, že zde mohu tedy skončit. <clears throat> Děkuji, pán kolega Bellinger. Děkuji. Dovolte mi, abych v první řadě poděkoval kolegyni Galo za to, co předložila a souhlasím s těmi, kdo už zde zdůraznili, že pracovní skupina a práce, kterou tato skupina odvedla, bylo, posloužily k tomu, že se prodlouži, prohloubily naše znalosti dané oblasti. Rád bych ale nezabíhal do příliš technických podrobností, protože technické to potom bude, až budeme vypracovávat pozměňovací návrhy. Já bych možná zde nadhodil i některé politické otázky, protože jsme zde v parlamentu. A celá řada záležitostí se zde projednává právem. Nicméně neměli bychom ztrácet ze zřetele ani politický aspekt celé záležitosti. Podívejme se na návrh týkající se použití osiřelých děl, který předkládá Evropská komise. To je důležité, že vzniknou pravidla a návrhy legislativy. A my už jsme o tom hodně diskutovali. Zelená kniha je velice zajímavá, i sdělení jsou velmi zajímavá ale měli bychom jít o krok dále, než jsou pouhá sdělení a zelené knihy. To je nyní nezbytně nutné. Ze strany komise se neustále e, dozvídáme, že je to něco, co se neustále odkládalo a odkládalo a odkládalo na neurčito. Až to tak nějak mizelo do ztracena a nám už pak nebylo úplně jasné, jaký harmonogram zde dodržujete, jaké termíny, takže to jsem se chtěl na to ještě přeptat. E, omlouvám se, ale je to tak, také by mě zajímalo, proč tomu tak bylo. A paní kolegyně Galo v e, posledních měsících vystupovala jako jakási průkopnice, průkopnice autorských práv a tím chceme být všichni. Chceme se zasazovat o práva umělců a o naše kulturní dědictví. Proč o tom takto hovořím? Je to téma, na které je třeba pohlížet celostně. A je ovládáno spotřební společností a strukturami, které fungují jako zprostředkovatele. Podívejme se například na Montyho zprávu. Ta nám připomíná, že na našem společném vnitřním trhu existují i takové struktury, které nám téměř neumožňují dýchat, které nám téměř neposkytují manévrovací prostor. A u těch společností mám určité pochybnosti. Komise navrhuje opatření. Neměli bychom mluvit pouze e, rozumově, ale i citově. Nemůžeme vše podpořit tak, jak to je tam napsáno. Měli bychom se zasadit i o ty umělce, ale je tam ta meziinstance. A například ta teritorialita. Všichni hovoří o tom, že ze všech aspektů je to bariéra. a ty kolektivní zprávce autorských práv se neustále zasazují o teritoriální vazbu. My potřebujeme politickou vůli, abychom zde přivodili změnu. A další poznámka eh, se týká osiřelých děl. To je také dobrý příklad pro naši společnou rozpravu zde. Bych měl pogratulovat komisi, protože zde konečně bylo něco předloženo. Člověk si řekne, hm, osiřelá díla těch je možná málo a nejsou relevantní, ale to není pravda. Právě to, co se vyskytuje v archívech i v knihovnách, to je obrovský poklad, obrovské bohatství, které je velice různorodé. A já jsem přesvědčen, že to tvoří na 90% archivů. A nyní nastupuje digitalizace. A ta postupuje velice rychle. A jde o to díla přístupnit milionům občanů. To je skutečně velký podnik a je to něco, čeho se musí Evropská unie chopit. Já souhlasím s poslanci i s Michalem Engstromem, že ten návrh komise je takový slabý, zdrženlivý, nedostatečný, nestačí našim požadavkům. Když dovolíte, tak my máme povinnost postupovat radikálněji. A nelpět pouze na detailech. Jde zde o právní jistotu. A právě ty společnosti, kolektivní správce autorských práv chtějí spravovat autorská práva osob, eh, které jsou po smrti a v mnoha případech dochází k tomu, že ta práva vůbec nejsou využívána. Nicméně nejde zde jenom o jakousi morální satisfakci, protože ta práva nebývají často ani využívána. Já bych to tedy schrnul. Měli bychom se tomuto tématu věnovat nadále, tak jak to zde eh, načrtla kolegyně dnes dopoledne, kolegyně Geringer, je to úkol našeho výboru. Musíme se zasazovat o kulturu. Děkuji Luigi Angelika Niebler. Děkuji, pane předsedo. Bylo to velice osvěžující poslouchat kolegu Geringera a má naprostou pravdu, že musíme mluvit také srdcem. Já to učiním také. Jak víte, minulý týden zemřel Steve Jobs a e, celý svět truchlil. I já jsem byla smutná, protože je to jeden z mnoha lidí, kdo svoji vizí skutečně změnili svět a já navážu na to, co říkala Marielle Galo a děkuji jí i všem kolegyním a kolegům pracovní skupiny za předložení zprávy o vývoje na internetu v souvislosti s e, autorskými právy. Domnívám se, že je nezbytně nutné, abychom v Evropě s ohledem na modernizaci evropského práva pok, e, v oblasti autorských práv pokročili. Těší mě, že zpráva informuje o aktuálním vývoji na internetu, provádí analýzy a formuluje již určité požadavky které zde v parlamentu můžeme také s ohledem na digitální svět si představit. S mnohým, co je uvedeno v stanovisku, skutečně souhlasím. Důležité je, když si rozmyslíme, co chceme v Evropě. Co chceme v Evropě? Rozvoj digitálního vnitřního trhu. Z mnoha stran jsme slyšeli, že výrazně pokulháváme za USA a když nyní učiníme odvážný krok týkající se eh, reformy, autorského práva a odstraníme určité bariéry, tak se domnívám, že zde poslanci učinili dobrou práci a za další nám jde o kulturní rozmanitost ve sjednocené Evropě. A i to nám právě nabízí skvělou šanci eh, podporovat kulturní diverzitu a propagovat ji. Takže si myslím, že bychom k tomu internet měli využívat. E, souhlasím s paní Galo, že i na internetu musí platit autorské právo, jistě je třeba ho zreformovat, ale principiálně my jako poslanci se musíme zasazovat o e, práva osob e, působících v tvůrčích odvětvích a to plně podporuji. Domnívám se také, že potřebujeme větší harmonizaci v EU v oblasti autorského práva, než jakou máme dosud. Také eh, děkuji Marie Legalo za to, že se věnuje otázce kolektivní zprávce autorských děl. Pane Geringer, já se mohu k vašim poznámkám na toto téma jenom připojit a paní Fröhlinger, Evropská komise, kolektivní zprávci, to je téma, které se v Evropském parlamentu leta a leta opakuje. Paní Lichtenberger, diskutujeme o tom již dlouho a bylo by dobré, kdyby i Evropská komise odvážným způsobem pohlédla na struktury těchto společností. My už o tom hovoříme několik let a kritizujeme to a zatím se nestalo nic nebo téměř nic, takže bychom byli vděční, kdyby zde eh, nastaly odvážnější kroky. Já jsem stínovou zpravodajkou eh, pro téma osiřelých děl. Budu hovořit stručně, protože vím, že celá řada kolegyň a kolegů se chtěla ještě vyjádřit. Děkuji srdečně naší zpravodajce paní Geringer. Mnohé z toho, co předložila jako pozměňovací návrhy, mohu podpořit. Dovolte mi, abych učinila dvě drobné poznámky, kde bych chtěla podat pozměňovací návrhy. Za prvé, Mým cílem je, abychom se pokoušeli, aby osiřelá díla byla co nejvíce zpřístupněna, digitalizována, byla přístupná online i offline. A samozřejmě musíme chránit práva držitelů práv. Nicméně jasné, že tato směrnice se má postarat také o to, aby to obrovské bohatství kulturních děl, která pospávají v různých archívech, bylo možné využít, aby byla tato díla zpřístupněna. Proto jsem vděčná za návrh této směrnice i za poznámky. Sdílím názor kolegy Engströma, co se týče těch tzv. poloosiřelých děl, například eh, ve veřejnoprávních rozhlasových a televizních eh, organizacích tam opravdu pospávají celé řady takovýchto děl a paní Geringer už učinila určité návrhy, měli bychom se ještě podívat, za to pokrývá skutečně vše. Jsou to poklady, které musíme zpřístupnit, protože veřejnoprávní instituce eh, jsou financovány z koncesionářských platků, takže je zde skutečně potřeba eh, tyto, tato díla zpřístupnit a eh, utvářet příslušné definice navržené komisí. Co se týče rozšířených kolektivních licencí, což je model, který se praktikuje ve skandinávských zemích, je velice zajímavý model a já bych si přála, aby takovýto model možná byl zaveden nebo využíván i v jiných členských státech. A proto bych se chtěla zeptat, zda by nebylo možné ve směrnici navrhnout jako model, který by mohly využít i jiné členské státy, právě tento model. Zda by nebylo možné jej do směrnice zakotvit. Samozřejmě rozhodnutí o použití toho či onoho systému musí zůstat v rukou členských států, ale mně se skutečně líbí ten model těch rozšířených kolektivních licencí a proto bych předložila pozměňovací návrh v tomto duchu, který tedy nabízí tento model jako jednu z alternativ toho, co už je formulováno ve směrnici. Ještě něco k harmonogramu podporuje paní Lichtenberger. Domnívám se, že termín 21.10. je skutečně velmi krátký a ráda bych podtrhla, že nevím kolik let už není to několik dnů nebo měsíců, ale kolik let čekáme na to, že komise předloží návrh k osiřelým dílům. Nyní ho máme na stole, já za něj děkuji. Dnes k němu máme první rozpravu, pane předsedo, a nyní za deset dní máme podat pozměňovací návrhy. No, já nevím, proč tu nemáme žádný prostor, proč se nemůžeme nechat několik týdnů, abychom skutečně pečlivě formulovali naše pozměňovací návrhy. To nám potom také tak usnadní hledání kompromisů. Takže já bych požádala, abyste přeskoumali, zda by nebylo možné lhutu prodloužit. Děkuji, Děkuji mnohokrát. Budeme hlasovat v listopadu. Nebo budeme hlasovat později, to bude důsledek teda. To můžeme rozhodnout v zápětí. Takže děkuji mnohokrát a není paní kolegyně Lichtenbergerová. Děkuji srdečně. Děkuji také kolegovi Bellingwerovi, který vlastně již předjel celou řadu z toho, co jsem chtěla říct. Nesmírně podporuji jeho názor. Naprosto se za něj stavím a vlastně již dlouho, příliš dlouho, bych řekla, se zaobírám tímto tématem, aniž by se něco pohlo alespoň jsme udělali krok v jedné oblasti. Ne každý, kdo říká, že je třeba autorské právo ve světě online přizpůsobí, je okamžitě odsuzován eh, jako někdo, kdo by považoval autorské právo za obsolentní. Doufám, že tuto polemiku jsme konečně překonali a že můžeme moci konstruktivně diskutovat. Třeba, že celá řada sil v této oblasti by si přála, aby všechno zůstalo tak, jak to je, aby se nestratily určité marže ze zisku. Musíme tady dojít k určitému přizpůsobení, jinak promarníme naši příležitost a eh, nezískáme pozici vůči americkému trhu. Tady v tom nám to musí být jasné. Musíme společnými silami bojovat za to, abychom dospěli k modernizaci v této oblasti. A přitom, a to je také velice důležité pro mě, se nejedná pouze o zájmy těch velkých na trhu, to chci skutečně třikrát potrhnout. Jedná se nám i o ty, kteří vyvíjejí nové obchodní modely. Můj kolega už hovořil o Spotify, ale to platí i pro celou řadu dalších. Ti nemají takové možnosti, jako ku příkladu nějaká velká mamutí organizace, která má 536 specialistů v právníků na autorské právo. To nejde. Jestliže nechceme absolutně nastolit nějakou koncentraci trhu a chceme-li podpořit i malé a středně velké v této oblasti, jak to vždycky zdůrazňujeme, musíme tady dojít k určitému přizpůsobení v tomto modelu. A co se týče osiřelých děl, i já považuji tento návrh se mnohonásobnými licen- s vícerými licencemi za extrémně důležitý, ale musíme tady uh, dbát skutečně na právní jistotu, jinak nám to nic nepřinese, protože když potom budou následovat žaloby, eh, tak eh, užití osiřelých děl bude opět omezeno nebo zůstane omezeno. Mám ještě jednu věc, která mi leží na srdci. A to je zpřístupnění pro audiovizuální díla a promiňte, zpřístupnění audiovizuálních děl pro slepé a hluché občany. Chceme-li to učinit, ale na úrovni VIPO budeme pracovat proti, eh, a i když existuje celosvětový souhlas v této oblasti, pak to považuji za poměrně schizofrení a Považuji to rozhodně za nesprávnou politiku. I tady je třeba postupovat konzistentně. A sice tak, že i my musíme myslet na to, aby uživatelé evropské kultury nezůstali pouze v hranicích evropské kultury, a že by to byl veliký krok pro všechny eh, slepé a, a slepé občany a občany, kteří mají poruchy zraku. Musíme jim umožnit, aby i oni eh, měli možnosti a tady je třeba, abychom byli bdělí zejména při mezinárodních vyjednávání a to je tedy jedno z největších zklamání, které jsem zatím zažila s ohledem na politiku Evropské unie na mezinárodní úrovni, zejména co se týče nevidomých a slabozrakých. Tady v této oblasti zjevně se eh, nezaujala pozice eh, zpřístupnění pro nevidomé a slabozraké občany. A poslední bod. Všechno nebo lecos budou rozhodovat peníze, to je naprosto jasná. Když se jedná o seřelá díla, eh, když se bude jednat o všechny těchto záležitosti Europeana nebo jiné modely digitalizace, pak je třeba prostě vzít na vědomí, že eh, za současného nucení k úsporám, eh, pod kterým, kterým jsou všechna ministerstva, nemůžeme očekávat, že dojde k hromadné digitalizaci prostřednictvím Europeány. Prostě prostředky naopak jsou kráceny takřka ve všech státech, to musíme vzít na vědomí a proto je zapotřebí také nové modely, ehm, abychom mohli postupovat férově. Já si nepřeji monopol, ne evropského digitalizátora v Evropě, ale také si nepřeji, abychom prostě pořád eh, bojovali proti vzduchovým bublinám a zapomněli prostě na to, že chceme i my umožnit digitalizaci i pro nevidomé a slabozraké. Děkuji mnohokrát, děkuji. Paní kolegyně Wikström, prosím. Tak, herr talman, och jag vill börja med att be om... Děkuji. Mluvám se za to, že jsem přišla pozdě, bohužel jsou tu problémy s dopravou ze Skandinávie. Téma, kterým se dnes zabýváme, je jedno z mála témat, které se opravdu dotýká přímo všech lidí a proto bychom se tím měli eh, zabývat velmi vážně. Strategie, kterou jsme zatím zaujali v pracovní skupině pro autorské právo, se zaměřovala na eh, to, že se jedná o téma, které, eh, či jsme do centra zájmu, jak si postavili toho uživatele. Eh, chci poděkovat paní Galo za to, že vedla naši, naši práci v pracovní skupině Ehm, byla opravdu vynikající koordinátorkou naší práce, mám pro ní nejvyšší uznání, ehm, byla eh, velice laskavá, ale zároveň eh, velmi přísná, eh, takže to byla velice konstruktivní práce. Chci také poděkovat všem kolegům, kteří přispěli zkušenostmi ze své práce, zkušenostmi z různých členských států. To vše vedlo k tomu, že jsme se navzájem eh, mnohé dozvěděli o sobě navzájem, o našich různých pozicích. To bude velmi eh, důležité v budoucnu, až budeme o těchto věcech muset rozhodovat. Myslím, že jsme se všichni naučili, jak eh, přistupovat na kompromisy, které eh, povedou k lepšímu výsledku. Již tu zaznělo mnoho důležitých připomínek, já je nebudu opakovat. Eh, dovolte mi tedy jen několik drobností. Například pokud jde o to středisko a o to, co řekl pan Masip Hidalgo o středisku. Já doufám, že středisko sehraje větší roli v tom, abychom zajistili kvalitnější informace, které nám umožní eh, řešit problém porušování autorských práv a že přitom tady budeme moci vycházet ze solidních vědeckých údajů. Také se eh, těším na eh, návštěvu delegace do Alicante, kde toto téma dále budeme projednávat. Souhlasím s celou řadou těch návrhů, které tu zazněly. Dovolte, abych vyjádřila hm, pár pochybností o otázku toho veřejného povědomí. Jak chceme, mm, jak si všechny tyto znalosti eh, připravit eh, v takovém formátu, abychom eh, je opravdu mohli efektivně sdělit. Vypadá to spíš jako opravdu obrovská propagandistická akce. V každém členském státě je jiná situace a určitě existuje lepší způsob, jak využít veřejné prostředky k tomuto účelu. Ale máme tu um, pozitivní um, stanovisko, kdy se tedy snažíme najít um, lepší způsob, jak občanům nabídnout, aby tedy využili právního nástroje. Eh, pokud tedy vyšleme signál, který eh, jasně tedy eh, dá občanovi na srozuměnou, co je v pořádku, co je v souladu s právem a o co ten autor či umělec přichází. Bohužel čas utíká, takže když eh, eh, na eh, závěr dovolte jen, abych řekla, že práce, kterou zde odvádíme, je opravdu velice důležitá a je důležité, abychom zachovali ehm, konstruktivní atmosféru jak v práci v našem výboru, tak vůči návrhu komise. Měli bychom se k tomu všemu stavit kladně. tím tedy, že směřujeme k tomu cíli, aby eh, všichni eh, umělci byli spravedlivě obměňováni. Je potřebné zajistit hospodářský růst a stabilitu v této oblasti evropského hospodářství také. Ještě jednou děkuji za spolupráci, byla mi opravdu velkým eh, potěšením. Herzlichen Dank. Děkuji kolega Mesaros a potom kolegyně Valová. Děkuji vám. Dovolte mi, abych poděkoval paní Galo za to, že tak skvělým způsobem vedla pracovní skupinu. Já jsem nebyl členem této skupiny, nicméně děkuji velice za její práci. Byl jsem stínovým zpravodajem za EPP pro zprávu Hidalgo. A Podíval jsem se také na jednotlivé úkoly centrály. My principiálně eh, podporujeme práci pana Idalga a také vidíme, že ta centrála usiluje o to, aby bylo pohlíženo na eh, právní rámec, aby existoval právní rámec pro její práci. Někteří měli určité obavy, zda bude fungovat efektivněji než dříve, ale snad tomu tak bude. Cílem je, aby zpracovávala tyto otázky samostatně, abych tomu měla možnost cíle je třeba pevně stanovit eh, nebo vymezit tak, aby mohla být úspěšná. Statistické údaje eh, vyvolávají určité problémy v radě. Je, eh, Německo vyjádřilo určité obavy týkající se zachování důvěrnosti dát. Je třeba Eh, zde důvěrnost zachovat a doufám, že nedojde k žádnému zneužití. Malé a střední podniky jsou velice důležité pro inovace a je důležité malé a střední podniky do daného procesu také zapojit. Co se týče poskytování dát, eh, musí být zapojeny rovněž. A já vám děkuji za pozornost. Děkuji a nyní paní kolegyně Galo. Oni už hlasovali včera, víš, tak Bůh. E, děkuji mnohokrát, pane předsedo. Budu velice stručná, protože již máme nejvyšší čas, abychom hlasovali. To, co se týče toho monitorovacího střediska a předávání dat, je třeba uskutečnit jednu věc. Není možné na jedné straně chtít mít monitorovací středisko, které bude mít zakódované údaje a potom protestovat proti akcím zašifrovaným, ke kterým už došlo. Čili jsem proti tomu, co tady řekl pan Angstrom v souvislosti eh, s tou studií, protože oproti tomu, co on řekl, tady byla studie, která byla provedena pod patronací pana profesora Atona, čili to je akademická studie a ráda bych mu eh, dala další studii z univerzity z Upsaly. Jejíž výsledky byly zveřejněny 28. října 2010 které ukazují, že důsledky implementace směrnice z roku 2004 znamenaly zvýšení o 89 eh, je třeba, že my všichni jsme měli tyto výsledky studií a teď budeme mít eh, to, tu observatoř, to monitorovací středisko. Co se týče zelené knihy komise, eh, počítala jsem s tím, že tady řeknu celou řadu věcí, ale omezila jsem se pouze na několik připomínek, hlavně v souvislosti s tím územním charakterem. Je třeba velice dobře pochopit, že nemůžeme očekávat absolutno ze dvou důvodů. Rozhodně nemůžeme e, usměrňovat obchodní politiku dotyčných podniků e, v sektoru, zejména v sektoru hudby a v sektoru audiovizuálních děl. Máme tady obchodní výběr, který znamená, že nikdy nedospějeme k uniformitě, jak myslným rozhodnutím v této naší unii. Je třeba však, aby abychom si uvědomili, že tady máme stále ještě jazykové a právní bariéry, to znamená, že nemůžeme dospět k absolutní harmonizaci v oblasti audiovizuálních děl. Tady máme daleko méně toho územního charakteru i již na základě jazyko, jazyka a různých zvyklostí a kultur. Já jsem chtěla položit komisi dvě otázky. Eh, na jednu otázku už se z poloviny jak si odpovědělo. Paní Frelingorová to vlastně řekla, protože pravila, že komise bude analyzovat právní dopady Eh, týkající se rozsudku soudního dvora v té otázce Prim League. A potom mám ještě jednu otázku technické povahy. Všimla jsem si, že v této zelené knize se pravidelně zmiňuje směrnice 7 a 7, 8, já bych se chtěla zeptat komise, zda disponuje nějakým vyhodnocením této směrnice, zda tady existuje analýza dopadů týkající, po schválení této směrnice týkající se zejména dopadu na audiovizuální díla, zejména s ohledem na zemi původu a na kolektivní zprávu autorských práv. Zna, jinými slovy, zda tato směrnice přispěla či nikoliv ke konsolidaci evropského trhu. To je tedy ta moje druhá otázka, kterou bych ráda položila komisi. A nakonec slíbila jsem vám, že budu stručná, dodržím svůj slib, dostávám se tedy k otázce osiřelých děl. A ráda bych začala tím, že bych velice ráda poblahopřála lidi za vynikající práci. A ráda bych učinila připomínky ke třem bodům. Nejprve oblast působnosti. Co se týče oblasti působnosti, je to naprosto jasné. Máme tady více iniciativ legislativních, eh, které byly zahájeny a je tedy třeba zabránit sklouzávání do té kategorie, která se netýká osiřelých děl, například těch, která jsou vyčerpala svou eh, dobu platnosti a domnívám se, že je třeba si dobře uvědomit, komu má posloužit tato směrnice? Má to přispět samozřejmě k lepší digitalizaci i těch osiřelých děl. To znamená, je třeba držet se užívání těmi institucemi, které jsou jasně definovány. To znamená u těch institucí, které jako jsou knihovny, eh, veřejné rozhlasové stanice a také instituce, které schraňují kinematografická díla, jako archivy a tak dále. Co se týče eh, toho pečlivého dohledávání, což je nesmírně extrémně důležité v tomto kontextu, neměla by to být pouhá formalita je třeba dělat to v, v dobré víře, abychom nebyli konfrontováni eh, s různými námitkami při aplikaci článku 5 týkající se statutu osiřelých děl. Čili když se tady zmiňuje, že by se měly také oznámit patřičné zdroje, které je třeba konzultovat. Myslím si, že více než určitá domluva je třeba vidět také, hovořit se zástupci nositelů autorských práv eh, v souvislosti s těmito vhodnými zdroji. A v souvislosti s článkem 3 souhlasím s mým kolegou Angströmem a jsem velice zneklidněná v otázkou financování tého pečlivého dohledávání. Protože, jak již bylo řečeno, většinou se to týká knihoven, které nedisponují finančními prostředky, čili otázka financování je tady otevřená. A e, potom ještě chci něco říct ke článku 4, protože tady zaznělo, že výzkum je prováděný ve členských státech v místě prvního zveřejnění nebo prvního radiovysílání. V kombinaci se zásadou uzna- vzájemného uznávání s tím souhlasím, ale to znamená, že v tomto okamžiku by tady muselo dojít k naprosté interoperabilitě databází a údajů. A já nevím, zda to bude dostatečné, protože znám francouzské autory, eh, kteří například zveřejňovali svá díla v, Belgii, protože to bylo levnější a e, jednali se pouze o placení první publikace, prvního zveřejnění, riskujeme, že se odsneme mimo to, co jsme vlastně chtěli, čili e, ano, vybrat si Belgii jako místo publikování, to je jejich e, volba. Ale když tady nebudeme mít zajištěnou interoperabilitu i pro další země v této otázce, a tato otázka není zmíněna právě ochranou těch osobních údajů. Je tady tady celá řada otevřených otázek v této oblasti a já ukončím, abych se zmínila ještě ke třetímu bodu, zejména články 6 a 7 nám způsobují problémy, jak už upozornila na to Lidia, kulturní výbor pro kulturní záležitosti vyžadoval vymazání článku 7 a to by nebylo příliš šťastné mít stejný název pro článek 6 a pro článek 7. Když čteme ten text, tak článek 6 vlastně tady stanoví pravidla e, a článek 7 hovoří o výjimkách k tomuto pravidlu. Já se tady domnívám, že je třeba popřemýšlet o užívání osiřelých děl nepočítalo se s tím ve článku 6, že by se uvedlo odměňování nositelů práv, e, pro, to znamená těch, kteří byli v, zmíněni již ve článku 5, e, byli-li již odměněni za užití předem. Tato otázka není tady znovu revokována a co se týče článku 7, Myslím si, že tady máme určitý problém, protože mi to nepřijde dostatečně precizní. Například, když nějaká knihovna chce digitalizovat nějaké dílo, znamená to, že má okamžitě právo dát licenci nějaké soukromé společnosti, která by to chtěla eh, nějakým způsobem audiovizuálně stvárně. Toto nebylo upřesněno. Dobře, já jsem se snažila být co nejrychlejší, pane předsedo, abych tady nezdržovala naše zasedání a děkuji vám za pozornost. Danke, Děkuji vám. Ono je to také komplikovaná tematika. Pan kolega Masip má slovo. Promiňte, pane předsedo, já jsem chtěl také ještě něco poznamenat. Omlouvám se za to, že jsem musel na chvilku odejít a nemohl jsem tady detailně sledovat veškeré příspěvky týkající se mého návrhu ale jistě mi spolupracovníci zůstali v sále. To znamená, že budeme moci odpovědět na jakoukoliv připomínku, která zde zazněla. Rád bych řekl, že v tomto okamžiku tady máme dobrou vůli a říkám to i na adresu kolegy Angströma, stáhnu jak jakoukoliv citaci z jiné zprávy, protože se nechci pouštět do polemiky k té otázce, kterou on uvedl. Myslím si, že musíme pracovat na tom, co je pozitivní, na tom, co také zeznělo ze strany eh, Evropské strany lidové. Skutečně nechceme tady vyvolávat polemiky, a pakliže by toto vyvolalo polemiku, nedělejte si starosti, budete jistě spokojeni se zprávou. Co se týče toho monitorovacího střediska, to nebude dělat žádnou propagandu žádnou propagaci. To bude vlastně platforma, která bude mít za úkol dvě důležité záležitosti. Za prvé tady máme eh, vlastně eh, ta sběr těch dat a musí zůstat otevřena k tomu tématu, kterého se budou účastnit nejenom ekonomičtí hospodářští aktéři, ale, a to bych rád zopakoval znovu, tvůrci. Tvůrci. A vlastně už to tady zaznělo z úst paní Galo je strašně důležité eh, mít také zástupce tvůrců. Když se podíváte na ty skandály, které tady byly, když se zneužívala data proti autorům. A já se domnívám, že skutečně tady hájím autory, budu to dělat společně s vámi a myslím si, že v naší zemi existuje ohromně kritické množství osob, eh, které jsou spojeni s různými politickými zájmy. Například tady máme pana Struju, který eh, je v evropské straně lidové a doufám, možná, možná, že jednoho dne se dostane do vlády, možná, že pozdě, ale my musíme hájit autory. A v tomto ohledu velice souhlasím s paní Galo, náš závazek hájit autory musí být absolutní. V Evropské unii a v každém jednom našem členském státě. Děkuji mnohokrát. Danke, Frau Gering. Děkuji, paní Geringer. Děkuji vám, pane předsedo. Budu hovořit stručně. Děkuji za všechny poznámky k mojí zprávě. Dovolte mi, abych eh, se krátce zaměřila na některé z těchto komentářů. Otázka kde bylo dílo poprvé publikováno. To je nesmírně důležité, protože my potřebujeme nějaký referenční bod. Mohou nastat takové případy, kdy evropský autor poprvé publikoval například v USA nebo v Číně, ale my zde hovoříme o prvním zveřejnění eh, na území Evropské unie, protože my zde utváříme právo pro Evropskou unii a nikoli pro USA, Čínu nebo jiné oblasti. A když hovoříme o tom prvním publikování, tak možná nejde o to úplně první publikování textu jako takového, ale o první publikování na výsostném území EU. To je ten referenční bod, z něhož musíme vycházet. Co se týče dalších licencí, v této směrnici jde právě o ty případy, které, kterých se tyto licence nedotýkají. To tedy znamená, vše, co nespadá do oblasti kolektivních licencí. V některých zemích už tyto kolektivní licence existují, jiné e, mohou využít tu naší úpravu, e, jsou to možné volby. Ale je to naléhavá věc, protože my už o ní diskutujeme velmi dlouho a někdy tomu je pak tak, že se věci urychlí jako tomu například bylo i v oblasti patentů. Kdybychom prodloužili lhůtu pro podávání pozměňovacích návrhů, tak nám to moc nepomůže, protože o štrasburském týdnu nebudeme mít mnoho času a potom následuje Tyrkisový týden a tam vlastně také nebudeme mít moc času abychom vypracovávali pozměňovací návrhy, protože budeme působit eh, v našich volebních okrscích a proto bych eh, vás vyzval, že ten termín 21.10. vzali vážně, dodrželi ho. Máme dostatek času, už jsme na to téma také prováděli řadu slyšení, eh, konzultovali jsme celou řadu expertů, obdrželi řadu analýz a podle mého názoru nyní ne, po, nemusíme využít štrasburský nebo tyrkisový týden, ve kterém stejně už eh, další práci navíc bude těžko odvádět. Nejsme jediný, kdo projednává toto téma. Toto téma se také projednává v radě, protože toto téma patří k jedné z priorit polského předsednictví a oběma stranám záleží na tom, eh, najít kompromis a této příležitosti bychom měli využít, protože příští předsednictví možná toto téma položí ad acta, zavře někam do šuplíku a tam to potom zůstane několik měsíců nebo i let. Proto bych na vás apelovala, abyste dodrželi lhůtu 21.10. předložili dobré pozměňovací návrhy, aby vznikl dobrý text, protože mnoho času nemáme. Děkuji a na závěr paní Fröhlinger jenom velice krátce, protože už jsme výrazně překročili náš časový plán. Eh, děkuji. Nejprve dovolte, abych odpověděla na otázku paní Galo, pokud jde o hodnocení eh, kabelové a satelitní směrnice a jejího dopadu na trh. Musím přiznat, že poslední zpráva kterou jsme k této směrnici připravovali, je z roku 2002. V té době jsme zjistili, že směrnice nemá eh, velký dopad na trh, navzdory mm, té směrnici, jak si audiovizuální trh eh, byl víceméně vnitrostátní či případně omezený na jazykovou oblast. Z těch zjištění, které v té době vůbec nebylo zřejmé, zda je to proto, že neexistuje dostatečná tržní poptávka po celoevropských či přeshraničních službách, právě z důvodu tedy kulturní a jazykové rozmanitosti, o které jste paní Galo sama hovořila, či zda je to z toho důvodu, že ta směrnice, jak se jí nebyl vdechnut život, protože smluvní eh, dohody mezi vysílacími organizacemi a dalšími subjekty zkrátka tu směrnici do těchto smluv eh, nezahlednili. Je pravda, že ta zpráva tedy, že to hodnocení se bude následovat po té zelené knize. Pokud jde o Eh, návrh k osiřelým dílům. My jsme si dobře vědomi toho, že tata, tato, tento návrh lze samozřejmě vylepšit. Chtěli bychom poděkovat paní Geringerové a také pogratulovat za vynikající práci. Domníváme se, že celá řada těch návrhů jsou opravdu vynikající návrhy, eh, například eh, pokud jde o definici toho místa prvního vydání, aby se nejednalo o e, jmenování z hlediska historického státu, ale spíše z hlediska toho Victoria. Eh, Váš návrh, abychom nehovořili pouze o audiovizuálních dílech, ale také o zvukových dílech. Dále vyjasnění, že fotografie a další obrazový materiál by měl také spadat do směrnice, pokud je takový materiál zakomponován do eh, tištěných eh, médií a celá řada těch dalších návrhů. Některé vaše další pozměňovací návrhy si budeme muset ještě muset prostudovat. Otázka těch poloosyřelých těl je něco, co tu zaznělo od několika řečníků. My jsme si plně vědomi toho, že v této otázce náš návrh není uspokojivý. Plně ovšem souhlasíme s tím, co řekla paní Lichtenbergerová. Pokud najdete řešení, které bude právně neprůstřelné, Um my se budeme samozřejmě tedy eh, pokusíme se dále eh, nějak eh, to řešit, ale opravdu to mm, neprůstřelné právní řešení nemáme. Dále, pokud jde o kolektivní zprávu licencí, tady něco připravujeme na začátek roku 2012 Eh, chceme, eh, aby se zde velmi řešily otázky transparentnosti, ale nejde tady pouze o otázku politického odhodlání, je to také otázka poměrně velkého množství velmi komplikované právní analýzy. Musíme totiž prostudovat všechny právní předpisy ve všech členských státech a pokusit se vybrat z nich to nejlepší. To si, jako si jistě umíte představit, to je vyžádá velké množství času. A konečně pokud jde o přístup k audiovizuálním dílům lidmi s nějakým vizuálním či sluchovým postižením, my plně podporujeme nezávazné právní nástroje, ale v, došli jsme tedy k názoru, že doba možná již uzrála na to, abychom byli trošku ambicioznější a zvažujeme, zda bychom se měli pokusit eh, právě v tuto chvíli už o právně závazný akt. Děkuji. Hm? Hm? Děkuji vám. Otevřená zůstává otázka 21.10. Paní kolegyně Geringer zopakovala velmi důrazně, že by chtěla toto datum. Dvě frakce si přáli delší lhůtu. Já bych to chtěl nechat rychle rozhodnout ve výboru. Kdo je pro 21.10. ať zvedne ruku. Kdo je pro 21.10. prosím, kdo je pro? Kdo je proti? Takže ti druzí měli většinu. Navrhuji tedy o týden později 28.10. Kdo je pro 28.10.? Kdo je proti? Takže 28.10. Sekretariát mě informuje, že důsledek je ten, že hlasování ve výboru, na to už jsem opozorňoval, bude až v prosinci, nikoli v listopadu. To je dáno technicky potřebou překladu a hledání interních kompromisů. Dobrá, takže se nyní dostáváme k hlasování. A u hlasování jako první máme zprávu Kurta Lechnera udělení mandátu, first reading agreement. Nehlásí se už nikdo o slovo, takže Kurte, máš slovo. Ano, pane předsedo, já bych jenom velice stručně upozornil na dva krátké body, protože jsme právě hovořili o lhutách. Včera u těch e, propojení rejstříků jsme zapomněli stanovit jednu lhutu. Navrhuji, aby sekretariát Eh, to učinila. Navrhuji 27.10., pokud nebude nikdo proti, jenom abychom na to nezapomněli. A nyní mi dovolte krátce něco říci, že nejde jenom o pouhý mandát, ale jde o to, že parlament v této komplikované a nepřehledné situaci a tematice Eh, vydá oficiální stanovisko, aby se to celé více vyjasnilo a abychom tak možná i pomohli trochu radě eh, v její další práci. Já bych rád doplnil, že komise zde skutečně předložila skvělý návrh v této komplikované záležitosti, ale v průběhu projednávání při práci rady i díky komisi, která nám byla velmi nápomocná a díky kolegyním a kolegům zde v parlamentu jsem přesvědčen, že i to, co vyplyne z hlasování, bude může znamenat zlepšení textu, které bude také v zájmu všech občanů. Ostatně práce tím není u konce, nevylučuje to to, že při tom konečném rozhodnutí, které bychom ale neměli odkládat do nekonečná, že bychom nemuseli ještě něco rozhodovat nebo že nebudeme moci ještě činit nějaké eh, například eh, jazykové opravy. A já bych se vrátil trochu k tématu clawback. To hrálo důležitou roli. Pro kolegyně a kolegy, kteří se tím nezabývají, permanentně to trochu osvětlím, protože je to důležitá věc. Skoro všechny členské státy, nebo prakticky všechny, mají takové e, právo záleží, co dědici, většinou děti, manžel, manželka, něco, ten povinný dědický díl, který oni nemohou přijít. A naše země mají obrovské eh, obavy, že eh, dojde k porušení tohoto povinného dědického dílu, protože eh, tam dojde ke změně dědického práva. Já si myslím, že to je přehnaná objímej brát vážně. V Německu to lze obejít například tím, že už eh, během života bude takové pře, pro, provedeno dar. A teď je otázka, jak se s tím darem bude zacházet eh, v případě smrti, bude se zohledňovat při eh, kalkulaci povinného dílu nebo ne. A to upravuje každý stát jinak. A Spojené království zde má obrovský problém, ale není to pouze problém Spojeného království, týká se to také ostatních zemí. Například paní Volis předložila návrhy, eh, ostatní byly staženy, ale paní Volis eh, předložila návrh, kde jde o to, zda je to právně technicky možné. Ale nejde o to, zda je to právně technicky možné, ale zda je to správné v dané záležitosti. Protože ono by to vedlo k tomu, že pokud eh, pozměňovací návrh 200 přijmeme, tak eh, eh, dar v době života bude zohledněn při povinném dílu, že v případě to, hodnota v, v momentu darování bude ta fiktivní hodnota, která se bude zohledňovat. Uvedu příklad z Německa protože Německu se takovéto díly promlčují po deseti letech. E, neberte mě příliš za slovo, protože existují i výjimky. E, například v případu daru e, manželovi manželce neběží ta lhuta, anebo u nemoc, nemovitostí tam je také výhrada práv a ty lhuty neběží. Ale takže nějaký italský nebo polský státní příslušník žije v Německu, provede tam to darování e, svému životnímu partnerovi, partnerce nebo někomu. A potom se odstěhuje zase zpátky do Polska nebo Itálie a zemře a potom dojde k dědictví podle polského či italského práva, ale Toto darování, co se stalo před 10-15 lety, by se musel řešit podle desáté, eh, německého práva, ale podle německého práva by bylo už po deseti letech promlčené. Je to něco podobného jako klobek, eh, myslím, že hlavně v Anglii, možná v celé Velké Británii. Eh, co se týče obav o povinného dílu, tam je potom ta obava, že změnou bydliště, protože ten člověk se může také vrátit domů, si potom může vybrat to právo povinného dílu v souvislosti s darováním. Nemělo by se tomu přikládat přílišná váha, ale je důležité se na to pohlížet. Potom druhá věc je taková estetická, protože dojde k rozdělení dědictví, což se nepřejeme, že v případě smrti neplatí pouze jedno dědické právo, ale možná dvě nebo tři, protože ten člověk možná působil ve více zemích a potom bude mu třeba zohledňovat více právních systémů. Takže já vás žádám o pochopení, když já eh, nepodporuji příslušný pozměňovací návrh. V radě toto zatím ještě nebylo projednáno, lépe řečeno se o tom teprve začíná diskutovat. Eh, až se to tam dostane na stůl a bude se to tam vážně projednávat, tak jsem ochoten k tomu tam také vystoupit, ale měli bychom si zde vyměnit názory, abychom zjistili, zda najdeme kompromis. Já bych se obrátil na Spojené království, protože to je pro ně opravdu důležitý bod. Další důležitý bod je článek 21 odstavec 2, kde zvláštní zpráva Personal Representative eh, je tu ta výhrada pro Velkou Británii. Jiní, například Mariel Galo, navrhovali to vypustit, já proto mám pochopení, i v radě panuje odpor proti tomuto ustanovení. Já osobně jsem to tam neuvedl, protože si myslím, že by to znamenal určitý kompromis, který by umožnil Spojenému království přistoupit k této dohodě, když tam ten odstavec necháme, nevypustíme a tyto specifické britské postupy umožníme zachovat. Chtěl jsem ještě toto říci právě s ohledem na daný bod, ale až se to potom v radě dostane na stůl, tak eh, nebude to hlasování zde nezbytné. Ale nyní bych tedy navrhoval, abychom hlasovali o tom, co zde máme, oni se ty věci přitom vyřeší. Děkuji. Děkuji mnohokrát. To je tak komplikované. Dobře, teď se dostáváme k hlasování. Pozměňovací návrh 147 eh, byl stažen, 148 nemusíme stahovat. Pozměňovací návrh číslo 1, kdo je pro? Prosím, zvihněte ruku, kdo je proti. Zdržel se, na to se nebudu ptát, na to se budu ptát až pro, při závěrečném hlasování. Takže je to přijato. Kompromisní návrh 2, kdo je pro? Proti, také přijato. Pozměňovací návrh 23 pana zpravodaje, kdo je pro, proti, přijato. Pak se dostáváme ke kompromisnímu pozměňovacímu návrhu 3 pro, proti, přijato. Pozměňovací návrh číslo 4 pro, zvedněte ruku proti, přijato. 5 pro, proti, přijato. 27 pro, proti, přijato. 28 pro, proti, přijato. Kompromis 6 pro, proti, přijato. Kompromis 7 pro, proti, přijato. 31 pro, proti, přijato. Kompromis 8 pro, proti, přijato. Kompromis 9 pro, proti, přijato. Kompromis 10 pro, proti, přijato. 34 pro, proti, první ve většině přijato, kompromis 11 pro, proti, přijato. Kompromis 12 pro, proti, přijato. Kompromis 13 pro, proti, přijato. Kompromis 14 pro, proti, přijato. 39 pro, proti, přijato. 165 pro, proti, Přijato. 160 pro. Proti. Zamítnuto. 167 pro. Proti. Ještě jednou to přepočítáme. 167 pro. Jedenáct proti. 10. Přijato s jedním hlasem pro navíc. 15 pro, proti, přijato většinou. Kompromis 16 pro, proti, přijato. Kompromis 17 pro, proti, přijato. 44 pro, proti, přijato. 18 pro, proti, přijato. Kompromis 19 pro, proti, přijato. 175 pro, proti, přijato. Kompromis 20 pro, proti, přijato. Kompromis 21 pro, proti, přijato. 47 pro, proti, přijato 48 a 177 pro, proti, přijato 49 pro, proti, přijato 50 pro, proti, přijato 51 pro, proti, přijato 178, po případě 179 pro, proti, No, radši to přepočítáme. Pro, ještě jednou pro. 10 proti. 11. Takže eh, jedním hlasem zamítnuto 180 a 181 pro, proti, zamítnuto. 184 pro, proti, zamítnuto takže je i 186 zamítnuta. 185, 187 pro, proti. Zdá se mi, že to bylo zamítnuto. Prosím. Domnívám se, že jsme udělali dvakrát chybu, protože v hlasovacím lístku například to pozměňovacího návrhu 188 je, že to odpadá pouze pak, že 184 a 186 bude schváleno, ty ale nebyly schváleny, to znamená, že bychom o nich měli odděleně hlasovat. A to tež platí pro 182. Máš pravdu. Já tady operuji s dvěma paralelními hlasovacími seznamy. Jeden jsem dostala ze sekretia, sekretariátu a mám ještě jeden, ale samozřejmě to je můj problém, pardon. Takže musíme, jestliže to vidím správně, tak musíme teď hlasovat o 188, ano? A 182. Tak začneme se 182. Kdo je pro, proti? Zamítnuto. Teď se dostáváme ke 188, kdo je pro, proti, zamítnuto. Děkuji mnohokrát za vaše upozornění. 180 187 jsme ještě neodhlasovali, že ne? Kdo je za pro 185 proti? Zamítnuto. Teď máme 189, kdo je pro, proti, zamítnuto. 190 pro, proti, přijato. 191 pro, proti, přijato. Kompromis 22 pro, proti, přijato. Teď se dostáváme k 58. Kdo je pro? Proti, přijato. 59 pro, proti, přijato. 60 pro, proti, přijato. 193 pro, proti, ještě jednou. 193 pro, proti, přijato. Pět, kompromis 25 pro, proti, přijato. Kompromis 23 pro, proti, přijato. 65 pro, proti, přijato. Kompromis 24. Ne, promiňte, nejdříve 660 pro, proti, přijato. Kompromis 24 pro, proti, přijato. 100 99 s možnou změnou pro, proti, přijato. 69 pro, proti, přijato. 70 pro, proti, přijato. 71 pro, proti, přijato. 200 pro, proti, to se zdá být většina zamítnuto. 72 pro, proti, přijato. 26, kompromisní návrh 26 pro, proti, přijato. 27 pro, proti, přijato. 214 pro, proti, přijato. 75 pro, proti, Přijato. 216 pro, proti, přijato. Kompromisní na 28 pro, proti, přijato. 77 a 219 pro, proti, přijato. 220 pro, proti, zamítnuto. 221 pro, proti, Zamítnuto. Kompromis 29 pro. Proti. Přijato. Kompromis 30 pro. Proti. Přijato. 80. Ano, kdo je pro 80? Proti? Přijato. Kompromis 31 pro? Proti? Přijato. 226 pro, proti, přijato. Kompromis 32 pro, proti, přijato. Kompromis 33 pro, proti, přijato. 86 pro, proti, přijato. 87 pro, proti, přijato. 229 pro, proti, přijato. 89 pro, proti, přijato. 90 pro, proti, přijato. Kompromis 34 pro, proti, přijato. 92 pro, proti, přijato. 93 pro, proti, přijato 94 pro, proti, přijato 95 pro, proti, přijato 232 pro, proti, přijato 97 pro, proti, přijato 234 pro, proti, Přijato. 99 teď pro, proti, přijato. 100 pro, proti, přijato. 236 pro, proti, to přepočítám ještě jednou, 236 pro, prosím, pro, proti. Takže 13 ku 9. Při, pro. 237 pro, proti, zamítnuto. 101 pro, proti, přijato. Kompromis 35 pro, proti, přijato. Kompromis 40 pro, proti, přijato. 102 pro, proti, přijato 103 pro, proti, přijato 239 pro, proti, přijato 105 pro, proti, přijato 240 pro, proti, přijato 241 pro, proti, zamítnuto 107 pro, proti, přijato 108 pro, proti, přijato. 109 pro, proti, přijato. 110 pro, proti, přijato. 111 pro, proti, přijato. 112 pro, proti, přijato. 242 pro, proti, přijato. 113 pro, proti, přijato 114 pro, proti, přijato 115 pro, proti, přijato 100, pardon, 244 pro, proti, zdá se, že to poslední, to, to druhé bylo většině, ještě jednou, kdo je pro. 13 proti, 13 k 9, neměl jsem pravdu, takže je to přijato. Teď jdeme ke 245, c ano? 245 pro, proti, přijato 118 pro, proti, přijato 119 pro, proti, přijato 120 pro, proti, přijato 121, oddělené hlasování, první věta pro, proti, přijato druhá věta pro, proti, také přijato 122 pro, proti, zamítnuto 124 pro, proti, přijato pozměňovací návrh 2 pro, proti, přijato 127 pro, proti, přijato. 4 pro, proti, přijato. 129 pro, proti, přijato. 130 pro, proti, přijato. Kompromis 36 pro, proti, přijato. 7 pro, proti, přijato 8 pro, proti, přijato. Kompromis 37 pro, proti, přijato. 133 pro, proti, přijato. 134 pro, pardon, Promiňte ještě jednou. Hlasujeme o 133. Ano, pro. To se stává v tom množství. Pro, proti. Oni hlasovali dvakrát pro i proti. Takže tady zjevně máme iritaci 133. Kdo je pro? Prosím vás, kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Dobře, zamítnuto. 134 galo pro, proti, to bylo přijato. 136 pro, proti, přijato. 137 pro, proti. Co je zase teď? 137 pro, 13. My jsme hlasovali o 47 a teď přijde 13. Ono je to totiž tady všechno jinak označeno. Teď ke 13. Pro, proti, přijato. 140 pro, proti, přijato. 14 pro, proti, přijato. 141 pro, proti, zamítnuto. 38 kompromis pro, proti. Ne, ne. Musíme hlasovat o 15. Aho, i tady je zase něco jiného, než co já mám na lístku, takže hlasujeme o 15. Pro, proti. Přijato. Teď se dostáváme k 38. pro, proti, přijato. Teď se dostáváme k 39. ano, pro, proti, přijato. 18 pro, proti, přijato. 19 pro, proti, přijato. 20 pro, proti, přijato. 146 pro, proti, přijato, ne, proti, promiňte, bylo to proti, ano, většina byla proti, 146 se zamítnuto. A teď musíme mandát potvrdit jako celkovou zprávu, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržuje celá řada zdržení, ale jinak jednohlasně udělený mandát. Přeji eh, zpravodajce a zpravodajům úspěšné vyjednávání. Sněl bych ještě srdečně poděkovat za hlasování, protože to bylo skutečně nezbytné pro to, abychom získali přehled. A dovolte, abych také poděkoval kolegům ještě jednou komisi, ale také radě, na to jsem zapomněl. Děkujeme za ty informace. Bylo tam vždycky velice dobré prostředí k vyjednávání. Jsem rád, že jsme dospěli k výsledku a chci oznámit kolegům, protože to tak trošku zaniklo. Tady ta přechodná ustanovení, která jsem navrhoval, mají nesmírný význam. Do posud na radě nehrály vůbec žádnou roli, na to jsem chtěla jenom upozornit upozornit, že přechodná ustanovení, která jste tady teď také odsouhlasili, jsou nesmírně důležitá, protože nemůžeme akceptovat, aby v takovém nařízení eh, najednou byly neúčinné poslední vůle. To rozhodně nemůžeme eh, dědicům udělat. Ne, nejedná se o to, že bychom nemohli přizpůsobovat dědictví, ale některé poslední vůle ne, nemají tu hodnotu eh, poslední vole, ale když se diskutuje někde mimo a i na radě, tam jsme poukazovali na to, že toto bylo nesmírně důležité. Děkuji, přeji vám hodně štěstí. A nyní se dostáváme k úpravě článku dvojka. Bude někdo proti? Zdržel se? Ne, takže jsme to schválili. Potom Atenská umluva článek 10 a 11. Je někdo proti? Zdržel se? Jeden se zdržel, ostatní jsou pro. Takže všichni jsou pro dokonce. Dobře, tak jsme to odsouhlasili a nyní máme insolvenční právo, úpadkové řízení to je moje zpráva. Pozměňovací návrh číslo 1, pozměňovací návrh číslo 2. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Potom se dostává kompromis 1, kdo je pro? Proti? Takže pro vás bylo více, schváleno. Pozměňovací návrh 5, kdo je pro? Proti? Zamítnuto 6, kdo je pro? Proti? Schváleno 7, kdo je pro? Proti. Schváleno. Kompromis 2, kdo je pro? Proti. Schváleno. 9 pro. Proti. Schváleno. 11 pro. Proti. Schváleno. 12 pro. Proti. Zamítnuto. Ample 4, kdo je pro? Proti. Schváleno. 13 pro, proti. Schváleno 14 pro, proti. Zamítnuto. Ample 7 pro, proti. Schváleno. Kompromis 3 pro, proti. Schváleno. 18 bols pro, proti. Zamítnuto. Ekon 1 pro, proti, schváleno Ekon 2, pro, proti, zamítnuto. Ekon 3 pro, proti, schváleno Ekon 4 pro, proti, zamítnuto Ekon 5 pro, proti, schváleno Ekon 6 pro, proti, schváleno Ekon 7 pro, proti, Schváleno Econ 8 pro, proti, zamítnuto Econ 9 pro, proti, zamítnuto Econ 10 pro, proti, schváleno 11 pro, proti, zamítnuto Ample 5 pro, proti, zamítnuto Ample 6 pro, proti, zamítnuto Ample 8 pro, proti, schváleno Ample 9 pro, proti, schváleno Ample 10 pro, proti, schváleno Ample 11 pro, proti, schváleno Ample 12 pro, proti, zamítnuto Ample 13 pro, proti, schváleno Ample 15 pro, proti, schváleno Ample 16 pro, proti, zamítnuto Ample 18 pro, proti, zamítnuto Ample 21 pro, proti, zamítnuto 19 pro, proti, schváleno 20 pro, proti, schváleno 21 pro, proti, přijato 22 pro, proti, přijato 23 pro, proti, zamítnuto Kompromis 4 pro, proti, přijat. Kompromis 5 pro, proti, přijat. 27 pro, proti, přijato 28 pro, proti, přijato 29 pro, proti, přijato 30 pro, proti, zamítnuto 32 pro, proti, Přijato 33 pro, proti, přijato kompromis 6. Kdo je pro? Proti. Přijat 34 pro, proti, přijato 37 pro, proti, přijato kompromis 7 pro, proti, přijato 40 pro, proti, zamítnuto Zpráva jako celé, kdo je pro, ať zvedne ruku. Kdo je proti? Nikdo, zdrželi se? Taky nikdo. Takže to bylo přijato a já vám všem děkuji. A nyní zpráva Alexandra Tain. Pozměňovací návrh 11 pro, proti, přijat. Pozměňovací návrh 12 pro, proti, Přijat kompromis 1 pro, proti, přijato 13 pro, proti, přijato 14 pro, proti, přijato 61 pro, proti, zamítnuto 15 pro, proti, přijato 16 pro, proti, přijato 17 pro, proti, Přijato. 18 pro, proti, také přijato. 19 pro, proti, též většinou přijato. 20 pro, proti, přijato. Kompromis 2 pro, proti, přijat. 21 pro, proti, přijato. 22 pro, proti, přijato. 23 pro, proti přijato 24 pro, proti přijato 25 pro, proti přijato 26 pro, proti přijato 63 padá 65 pro, proti zamítnuto 27 pro, proti přijato 28 pro, proti přijato Kompromis 3, kde pro, proti, přijat. 67 pro, proti, zamítnout. 30 pro, proti, přijat. 31 pro, proti, přijat to. 32 pro, proti, přijat to. 33 pro, proti, přijat to. 69 pro, proti, to přepočítáme. Takže 69, kdo je pro? Kdo je proti? Řekl by, že pro bylo více, takže to 34 pro, proti. to 35 pro, proti. to 36 pro, proti. to 37 pro, proti. to 38 pro, proti. to 70 pro, proti proti vás bylo více, zamítnuto 39 pro, proti, přijato 40 pro, proti, přijato 71 pro, proti, zamítnuto 41 pro, proti, přijato 42 pro, proti, přijato 43 pro, proti, přijato 44 pro, proti, přijato 45 pro, proti, přijato, kompromis 4, kdo je pro, proti, přijat, 46 pro, proti, přijato, 73 pro, proti, těch bylo více, takže zamítnuto 47 pro, proti, přijato, 48 pro, proti, přijato, 74 pro, proti, zamítnuto 49 pro, proti, přijat 50 pro, proti, přijato, takže 76 též, 51 pro, proti, přijat 52 pro, proti, přijato 53 pro, proti, přijato 54 pro, proti, přijato 55 pro, proti přijat 56 pro, proti přijato 57 pro, proti přijato 1 pro, proti přijato 2 pro, proti přijato 3 pro, proti přijato 4, hlasujeme odděleně, první část pro, proti přijato, druhá část pro, proti přijato většinou 5 pro, proti, přijato 6 pro, proti, přijato 7 pro, proti, přijato 8 pro, proti, přijato 22 pro, proti, zamítnuto. 59 pro, proti, zamítnuto 9 pro, proti, Schváleno, tak celý text pro, proti, zdrželi se. Jednomyslně to bylo přijato, takže vám děkuji. A nyní se dostáváme ke zprávě. Regno, to je jednoduché hlasování, kdo je pro, zvedněte ruku, kdo je proti, zdržel se, takže schváleno, děkuji mnohokrát. Zpráva pana Maštálky, ne, z pana, pana Stojanova ale to jsem viděl, že tady to snad bylo také na programu, pravý pan předseda. Takže kolega Stojanov, prosím. Děkuji, pane předsedo. Vzhledem k tomu, že k tomuto bodu neproběhla debata, chtěl bych jen eh, velmi stručně eh, o tomto hovořit. Je to petice francouzského občana, která je adresovaná výboru petičnímu, ve kterém tedy říká, že Evropský účetní dvůr... Tak. No, takhle je to také uvedeno a my jsme to včera odročili přece, že se to dnes nebude probírat. Bylo to odloženo na listopad. Nevím proč, ale já jsem tady včera nebyl. Nevím tedy nic o tom, že to bylo odloženo. To byl, to byl také ten důvod, proč to nemám na seznamu uvedeno. Dobře. Teď se dostáváme ke zprávě pana Maštálky. Také jenom jedno hlasování, ale ne, máme tady něco jiného, pane kolego Rabkaj, prosím. Já teď nevím úplně přesně, kdy jsme k tomu vlastně vedli rozpravu. Já normálně bych se domníval, alespoň tak si to myslím, držím se toho, co nám říkají odborníci, že bychom, když máme hlasovat, to je v pořádku, ale já sám jsem e, kolegy ve výboru pro zaměstnanost, e, těm jsem připomněl, že to považuji za zvláštní, že tak klasickou otázku pro otázku zaměstnanosti pova, po, pro, projednáváme v našem výboru. A jak ze strany odborářů, tak ze strany průmyslu jsem dostal teď e-maily, kde mě upozorňují na určité záležitosti a musím říci, že je to v souladu s mým názorem. I když jednáli se tady o práva parlamentu, pak samozřejmě jsou prvořada a mají přednost. To znamená, je-li tomu tak, jak je tady to napsáno, že Eh, by se nám snad mělo odebrat spolurozhodování, tak bych navzdory obsahovému souhlasu řekl ano, ale to nejde. Evropský parlament tady nemůže se vzdát žádných práv spolu, ke spolurozhodování. Ale abych to odůvodnil, já jsem se na to díval dneska ráno a vyvstaly ve mně velké obavy, protože chci říct si následující. To, oč se tady žádá, asi sice 138 1 A, B a G, Eh, které se berou jako argument, že to znamená, že by to vypadlo ze spolurozhodování. To není pravda, protože 153, článek 153 smlouvy je tak trochu nejednoznačný, ale v odstavci 2 jednoznačně říká, že Evropský parlament a rada v řádném legislativním řízení k tomu dělají zákony. A přitom vyjímají tři podbody z jedničky, ale to nejsou ty podbody, které jsou tady obsaženy až na jeden, na G, to ano, ale bod A a B podle smlouvy stojí ve spolurozhodovacím řízení, čili jedná se pouze o bod G. Je tady tedy otázka, Eh, kdy u jednoho malého bodu řekneme, že nechceme brát eh, právní základ, protože tady nemáme mm, spolurozhodovací právo, to není pravda. Ve 153 naprosto jasně stojí napsáno, že na návrh komise rada může rozhodnout, že i v tom bodě, kde vlastně se nepočítalo s žádným řádným zákonodárným řízením, k takovému řízení může přesto dojít. A proto musím říci, že mi tedy není příliš jasné, že na základě změny právního základu bychom se měli vzdát našeho práva spolurozhodování. Jsem, přes, jsem naprosto proti a musím říci, že i když v hlasovacím lístku mé frakce jsem ještě včera řekl, ano, budeme souhlasit s tím, co nám bude doporučeno, dnes ráno říkám, že to nemohu takto doporučit a máme tady dvě možnosti, alespoň pro nás. My bychom tedy hlasovali proti a nebo uděláme to, ještě jednou to otevřeme, abychom to, co jsem právě teď řekl, vyjasnili. Ale nevím, jak to vypadá tedy s časovým plánováním svobodu slibe, ale mohu Rozhodně tedy na základě toho, že jsem se podíval ještě jednou na tu smlouvu, nemohu teď souhlasit s tím, co tady stojí sekretariat, mi říká, že pakliže zpravodaj souhlasí s tím, že můžeme to posunout o jedno zasedání, protože dneska by to bylo příliš komplikované. Jedná se skutečně pouze o jeden jediný podbodík a mělo by se přesně vyjasnit, jak to tady vypadá. Ano, dobře, takže budeme mít alespoň trošku času to ještě přeskoumat. Ano, souhlasíte s tím? Dobře, takže se to ještě jednou odsune. To znamená, že toto jsme vyjasnili a teď se, to se týká vlastně obou bodů. Vyčte, ano, to je v pořádku. Takže teď tady máme tu záležitost kodifikace. A Diana se hlásí, prosím. Uh, Já jsem chtěla jenom říci, že nesouhlasíme s odložením toho posledního bodu. Uh, my jsme s tím měli spoustu problémů uh, ve výboru, v příslušném výboru. A z mé strany to pane předsedo. No, but Also ich höre hier, dass Liebe überhaupt erst eine Orientierungs... Já jsem slyšel, že Libe k tomu bude mít orientační hlasování až v listopadu, takže jsme v harmonogramu, neopozdí se to. A konstatuji, že jak zpravodaj, tak koordinátor za sociální demokraty i stínový zpravodaj EPP kývli, takže to by stačilo pro odročení. Je to tak. Dobrá. Takže to odročíme. Wernere? No, jdem. To ale znamená, že eh, komise to bude muset celé stáhnout a předložit to znovu a chci jen tady, aby kolegové pochopili ty důsledky tohoto rozhodnutí. Warum muss sie das? A proč by to musela stáhnout? Musí to stáhnout jedině, když budeme měnit právní základ, ale to teď vůbec nedělíme. No, můžeme to rozhodnout až v listopadu, to se přece ukáže v listopadu, to dnes nerozhodujeme. My to na, na základě těch eh, výhrad, které tady vyjádřil pan kolega Rabkajt, odsuneme a e, můžeme to udělat. To přeci neznamená, že e, prostě e, nebudeme se stavět za návrh pana zpravodaje. To potom uvidíme. Prosím, paní kolegyně. Pokud já to chápu, tak tím vlastně otvíráme pandořinu skřínku. Je to politicky nesmírně citlivé téma a já jen doufám, že jsme si vědomi důsledků toho odročení. To prošlo, či dostali jsme to tady od výboru Libe a měli bychom hlasovat o jediném základu. Já opravdu nevidím, proč bychom to měli o další týden odkládat, když v řadě výborů bylo toto velice citlivé, politicky velice citlivé téma projednáno a když na něm bylo již odvedeno tolik práce, opravdu bychom o tom měli hlasovat již dnes. Dobře, ale mm, mm, pane kolego Rabkaji, dobře, k tomu chci říci, v tom případě se můžeme vykašlat na veškerou práci tady. Když to znamená, že stejně nám nic jiného nezbývá, než všechno potvrdit, tak proč to tady vůbec děláme? Já jsem tady e, zmínil zásadní důvody a úvahy a ty rozhodně jsou závažné, ne? A alespoň já bych žádal o to, abychom si o tom ještě jednou mohli poradit. Máme-li k tomu ještě čas? Prosím, pane kolego. No je přece jasné, je na snadě, Možná, že změna v substanci může sebou přinést potíže, ale Prodloužení hůty nespůsobuje žádné potíže, pakliže tady vyvstaly opodstatněné e, otázky, tak si musíme vzít dostatek času. Ano, chápu, pana kolegu Rabka je tak, že dal žádost o odsun, posunutí. Ano, takže se ptám, kdo souhlasí s návrhem na odložení, kdo je proti tomuto návrhu. První byli ve většině, to znamená, že je to odloženo. Dobře? A teď jako další máme kodifikaci, zpráva Lopez. Je někdo proti, zdržel se, takže je to tak schváleno. A pak tady máme druhou zprávu Lopez, to je vlastně přepracování. Máme tady hlasy proti, zdržel se, takže to bylo přijato. Třetí zpráva, López, opět je to přepracování, nové znění, jedná se o žadatele o azyl, kdo je pro, prosím zdvihněte ruku, kdo je proti, takže přijato. Tím pádem jsme ukončili hlasování a jako další bod Takže teď udělám následující návrh k tomu, jak bychom měli dále postupovat, protože máme extrémně málo času. Eh, Máme tady roční účetní závěrky některých forem společnosti pokud jde o mikrosubjekty. Nepovažuji za nutné, abychom o tom dnes diskutovali. Můžeme to odložit na příště, až budeme mít za sebou první trialog a budeme moci dát zprávu o tom, jak probíhalo to jednání na trialogu. To znamená, že si můžeme tady mm, vlastně uh, uspořit, teď o tom hovořit, můžeme to odložit, souhlasíte s tím a potom máme koherentní evropský přístup ke kolektivní žalobě, abych neměl vůbec mm, potíže s tím, kdyby se to mělo odložit, protože se stejně nemůže dodržet ten časový harmonogram, který jsme si stanovili, takže to odsouváme na listopad. Souhlasíte s tím také? Dobře. Jako další tady máme neveřejnou schůzi, takže musíme na dvě minuty přerušit zasedání, eh, abychom mohli zahájit naši neveřejnou schůzi. <laughs> was... Uh...